Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením začneme. Mám pro vás pár oznámení na samý začátek. <clears throat> Paní Regner byla schválena jako zpravodajka pro imunitu paní Jean-Marie Le Pen a u Žána Francase Žaroka byl také pan zpravodaj jmenován, pan Zvěvka byl jmenován zpravodajem pro insolvenční řízení a výbor má vzít na vědomí návrh usnesení Mizoto podle článku 133 jednacího řádu týkající se nelegálního používání názvů měst ve veneckém regionu v jiných zemích Evropské unie a Dominik Marta k zrychlení plade pro malé a střední podniky. Paní Negrasku a paní Komodiny se budou účastnit 11. zasedání Fóra pro řízení internetu. A nakonec pan komisař Kanete se bude účastnit zasedání právního výboru 12. července 2016. A nyní vítám zástupce Evropské komise a dávám jim slovo. Jedná se o generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy a jejich unii. Myslím, že to je pan Nudbam. Dozvíme se tedy výsledky veřejné konzultace k těmto nezávazným pokynům. Máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkujeme za pozvání na právní výbor, abychom vás informovali o výsledcích veřejných konzultací k budoucím nezávazným pokynům, které mají zjednodušit financování neformačních údajů. Před dvěma měsíci doběhlo toto pomínkové řízení a dostali jsme celou řadu podnětů. Zatím jsme ještě tyto výsledky nevydali, protože teprve zpracováváme, ale teď už vám dáme trochu nakouknout pod pokličku a představíme vám předběžné výsledky. Po tom prohlášení o podnětech začneme tedy pracovat na samotných nezávazných pokynech a doufáme, že budou schváleny do konce roku, tak jako to předpokládá směrnice o zveřejňování nefinančních informací. Nyní dostane slovo Nikola Bernier, který vás bude informovat o předběžných výsledcích této veřejné konzultace. Prosím, předám slovo kolegové. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Dnes vám chceme jenom ve velké stručnosti eh, představit, eh, pokud mě to tedy bude fungovat, you know? Okay, yes. Um, first of all, uh... Výsledky tohoto připomínkového řízení. Naše práce na těchto nezávislých, nezávazných uh, pokynech se týká nebo vychází ze směrnice 95 z roku 2014 o zveřejňování nefinančních informací a informací o různorodnosti u velkých společností. Tato vstoupila v platnost v prosince roku 2014 s tím, že členke, členské státy stále tuto směrnici transponují do vnitrostátního práva. Tento proces doběhne v prosinci tohoto roku. Evropská komise zorganizovala neformální semináře, kde byly zastoupeny členské státy aby se zjednodušil transpoziční proces. Zatím proběhly tři zasedání, jedno v únoru 2015, pak v září 2015 a další proběhne v tomto roce, předpokládám v září anebo v říjnu tohoto roku. Článek 2 této směrnice předpokládá, že Evropská komise připraví nezávazné pokyny či týkající se metodiky zveřejňování nefinančních informací. V lednu tohoto roku jsme tedy spustili veřejné připomínkové řízení, které běželo do poloviny dubna. Zainteresované strany jsme se ptali na jejich názor týkající se příjemců těchto eh, nefinančních informací, jaké rysy eh, zvýší relevantnost těchto nefinančních informací pro jejich čtenáře, příjemce a jestli se zainteresované strany domnívají, že by bylo lepší k tomu přistoupit obecněji na základě jistých zásad a hlavních směrů, anebo jestli bychom k tomu měli přistupovat specificky. Také jsme se ptali na otázku KPI, měřitelné ukazatele výsledků firem, a také jsme se ptali na interakci těchto pokynů Evropské komise s dalšími národními a mezinárodními rámci. A také jsme se ptali zainteresovaných stran, co si myslí o problematice informací o různorodosti eh, členů představenstev, jestli by se to mělo řešit v těchto pokynech. S účastí zainteresovaných stran v této konzultaci jsme byli spokojeni. Obdrželi jsme 355 příspěvků, což je daleko více než v roce 2010, v době, kdy probíhalo připomínkové řízení k samotné směrnici, kdy jsme dostali 259 odpovědí. A máme pocit, že z toho vyplývá, že je o tuto problematiku větší zájem a že zainteresované strany, investoři a společnosti si uvědomují, jak důležité tyto nefinanční informace jsou a jak důležité v tomto smyslu jsou i tyto nezávazné pokyny. Odpovědi, které jsme dostali, pocházely eh, z velké nebo ze všech vlastně eh, různý, od všech různých aktérů v této oblasti. Vyjádřili se v podstatě všechny relevantní zainteresované strany ze všech zeměpisně tady oblasti EU. A na tomto grafu uvidíte, že velká řada odpovědí pochází právě od podniků a jejich organizací. Představuje to círka 50 příspěvku. Také se k tomu vyjádřila občanská společnost, nevládní organizace, to je zhruba čtvrtina odpovědí. A potom jsme také dostali odpovědi od auditorů, účetních, veřejných orgánů a jednotlivců. Teď se na to podívejme zeměpisně. Dostali jsme příspěvky z řady členských států, více než 50 bylo z Německa, více než 30 z Francie, Spojeného království a Belgie. Týkalo se to také mezinárodních a evropských organizací, které mají sídlo zde v Bruselu. Kromě toho jsme také obdrželi zásadní počet příspěvků i od menších členských států, i ze třetích zemí. Jak jsem zmiňoval, téměř polovina příspěvků pochází od samotných podniků či podnikatelských asociací. Máme tedy za to, že podněty, které jsme dostali, jsou vyvážené ve smyslu, že zastupují velkou škálu podniků, na které se bude vztahovat tato legislativa a daná vodítka. Většina jednotlivých společností, která přispěla do této veřejné konzultace, říkala, že každoročně zveřejňují nefinanční informace Jinými slovy, tedy jsou to firmy, které již provádějí tuto praxi. Mají zkušenosti s tím, jak se poskytují tyto informace a jaké jejich zveřejňování má výhody. Většina používá stávající výkaznické rámce. Nyní k analýze. Tady má dnešní prezentace bude trochu ochuzená, má to své hranice, ale přesto mohu předběžně říci, že zainteresované strany říkají, že tato, tyto informace jsou relevantní. Všechny zainteresované strany uznávají, že nefinanční informace jsou nezbytné, chcete-li chápat a znát celou firmu. A souhlasí s tím, že by v těchto nezávazných pokynech měla být zohledněna relevantnost těchto informací, tak aby tady byl přístup k relevantním informacím a nikoli ke všem. Že by se to nemělo řešit nějak diktátem. Mezi další aspekty, které zmínili, je, že tyto informace musí být užitečné a spolehlivé. A nakonec zmiňovali i další aspekty, Tedy, že musí být srovnatelné a že je potřeba vyhnout se přílišné zátěži. To uh, už jak se nevyjadřovaly všechny zainteresované strany se stejnou důrazností. Další důležitý aspekt je, jak se bude přistupovat k těchto pokynech, v těchto pokynech k nefinančním informacím. Z většiny odpovědí vyplývalo, že bychom spíše měli stanovovat základní principy s tím, že zhruba jedna třetina respondentů uváděla, že by bylo vhodnější přijmout podrobnější, preskriptivnější přístup k těmto vodítkům. Také jsme se ptali na klíčové ukazatele výkonu KPI a zanalizovali jsme odpovědi a vyplývá z nich, že respondenti většinou preferují flexibilní přístup založený na klíčových zásadách. Obec obecné informace, nejde to moc do hloubky, týkající se tohoto připomínkového řízení na základě informací, které v tuto chvíli máme. V průběhu několika týdnů výsledky naší analýzy se objeví na naší internetové stránce. Zatím se na nich stále pracuje a samotná vodítka by měla být připravena do konce roku. V každém případě děkujeme již dopředu za vaše případné otázky a připomínky. Děkuji za prezentaci a zahajuji diskusi. Sergio. Sergio, prosím. Grazie. Grazie. Děkuji. Eh, práce, kterou jste odvedli, je velice důležitá a objektivně si myslím, že se jedná opravdu o velmi užitečný příspěvek. A velmi si této práce cením. To, že se snažíme o větší transparentnost eh, obecně v rámci evropských ekonomik. My už jsme v minulosti velmi úzce a rozhodně spolupracovali v tomto výboru a nejenom, abychom dospěli k nějakému závěru ohledně směřování a pokynů ohledně zveřejňování informací, které mají obecnou povahu ale potom také se zaměřením na jednotlivá odvětví. Ale na základě toho, co jste nám tady předložil, a přičemž říkám, že oceňuji váš přístup, tak bych měl jeden e, dotaz. E, tady tyto nezávazné metodické pokyny. Dle komise. Jak mohou zaručit srovnatelnost mezi informacemi, které nám dají a které nám mají dát soukromé podniky. Víte moc dobře, že je důležité nejenom znát záměry individuálních podniků, ale také je moci srovnat s ostatními subjekty, kterých se tážeme. Proto bych rád pochopil, v rámci toho, co vy můžete zveřejnit samozřejmě, tak já bych rád pochopil, jakým způsobem chce komise zaručit občanům tady tuto možnost srovnání různých prohlášení. A potom pokud jde o, o směrnici, která již byla schválena, tak Tady v těchto pokynech by měly být také informace o sektorových eh, podporách. A v rámci diskuze před hlasováním parlament prohlásil, že tyto prvky byly zásadní. Nejenom kvůli možnosti srovnatelnosti, jak už jsem řekl, abychom mohli srovnat informace jednotlivých podniků, ale také, že jsou důležité s cílem konkrétně identifikovat jaké by měly být ukazatele. Protože je jasné, že kompletní hodnocení obsahuje ukazatele, jejíž hodnota se liší. Máme hospodářské povahy a sociální. které byly určeny do určité míry těmito ukazateli. Proto bych vás chtěl požádat, abyste nám poskytli ještě dodatečné informace kromě toho rámce, který jste nám zde přednesl a za což vám děkuji, protože si myslím, že ta práce se vyvíjela opravdu velmi dobře a že je to pokračováním té naší práce ohledně směrnice o zveřejňování nefinančních informací. Děkuji, prosím, pan Durand má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Beru si slovo po Sergio Kaferatemu, který je inteligentnější než já a který pochopil z vašich eh, vyjádření to, co mně tedy nedošlo. Omlouvám se. Možná je to má chyba. Nepochybuji o tom. Ale já jsem nepochopil, podle jakých kritérií se jste se řídili. o jaké sociální, environmentální či jiné otázky půjde. O čem jste tedy diskutovali s těmi podniky a se všemi lidmi, od nich jste se ptali na podněty? Já jsem tady slyšel jenom obecná slova a opakuji, že jsem opravdu nepochopil přesně o jaké téma se jednalo v těchto otázkách. Na co jste se jich ptali? Takže omlouvám se, že to takto zjednodušuji, ale musím říci, že se v tom pro tuto chvíli zatím moc nevyznám. Já myslím, že nejste sám, pane Durante, ale určitě Evropská komise nám poskytne konkrétnější podrobnosti, tak aby i ti méně inteligentní mezi námi to pochopili. Takže dám slovo Evropské komisi. Uh, Děkuji. Jak jsme říkali, jednalo se o veřejnou konzultaci, která běžela cirka tři měsíce. A v tuto chvíli zpracováváme zpětnou vazbu a zatím jsme se nerozhodli, co s ní učiníme. Jak jsem říkal na samém začátku, ani jsme ještě nedokončili dokument shrnující tuto zpětnou vazbu, je tedy ještě velmi brzy, jenom jsme vám chtěli trošku udělat úvod. Bohužel pro tuto chvíli více říct nemůžu, protože zatím ještě ani v komisi interní diskuse nedoběhly. Jak jsme vysvětlili v PowerPointové prezentaci, existují určité rozdíly v odpovědích, které jsme dostali. Z některých odpovědí vyplývalo, že bychom se spíše měli držet obecných zásad a že u KPI by to nemělo být odvětvové, zatímco jiní říkali, že by to spíše odvětvové mělo být. Evropská komise se zatím nerozhodla, takže bohužel pro tuto chvíli vám nemůžu říct, jakým směrem se to bude dále ubírat. Potřebujeme na to ještě minimálně pár týdnů. S radostí eh, předstoupím opět před tento výbor jakmile proběhne řádná diskuse v Evropské komisi. A co se týče otázky pana Faratyho, tak na tu také nemáte pro tuto chvíli odpověď. Omlouvám se, paní předsedkyně, já bych rád odpověděl na konkrétní otázku, ale protože to je opravdu teprve v předběžné fázi, tak více k tomu říci nemůžu. Dobrá, nebudeme naléhat s tím, že doufejme, že proběhne další schůze kde se dozvíme trochu konkrétnější věci. Takže děkuji. Mr. Kofarati, wants to take... Pan Kofarate si chce vzít slovo. Děkuji. Dobře, beru na vědomí, že dobrá vůle nestačí, ale alespoň bychom mohli mít nějakou lhůtu. abychom věděli, dokdy máme čekat na odpověď. A doufejme, že tato odpověď bude vyčerpávající, protože já bych chtěl zabránit, aby se opakovalo to, co dnes. Uh, ano, určitě, pane poslanče. Rádi předstoupíme před tento výbor na začátku září po letních prázdninách. Dobrá, bereme to na vědomí. Aspoň vidíme, že někdo pracuje přes léto. To je skvělé. Děkuji. So we, we have a break for some Takže si uděláme pár minut přestávku než přijdou naši hosté a čeká nás slyšení týkající se Ukrajiny. Dear colleagues, let us begin. Vážení kolegové, všechny vás srdečně vítám. V první řadě vítám naše hosty v Evropském parlamentu, kteří přišli na veřejné slyšení o reformě soudnictví na Ukrajině. E, toto slyšení e, uspořádal náš výbor společně s e, delegací pro vztahy EU-Ukrajina, s, také s výborem pro zahraniční záležitosti a dalšími. Zejména e, vítám ministra spravedlnosti Petrenka. E, e, předsedkyně parlamentu, místo předsedkyně parlamentu paní Sirovic, také vítám paní komisařku Věru Jourovou mezi mnoha dalšími ctěnými hosty, zejména tedy za ukrajinskou stranu pan, pana Petrenka doprovází také pan Jančů, náměstek ministra spravedlnosti. A nejvyšší státní zástupce je doprovázen panem Jevgeninem. Čekají nás nejprve úvodní projevy eh, hostů a potom máme dva panely. No, první se týká reformy ústavy a soudnictví. Zde eh, diskusi shrne paní Hautala, která je spolupředsedkyní parlamentního schromáždění Euronest. Druhý eh, panel se bude věnovat reformě služeb eh, státu Výbor Jury Evropského parlamentu se věnuje tomuto vývoji, vývoji s velkým zájmem. Naše delegace navštívila v minulém roce Kijev a dnešní slyšení je tedy jakýmsi follow-upem těchto zasedání. týž den navštívila Kijev i paní komisařka Jourová. Tam jsme se sešli s, Verchovna, eh, s Verchovnou radou, eh, prezidentem, radou pro evropskou integraci, eh, úřadem pro boj s korupcí a také nejvyšším soudem a také zástupci občanské společnosti. Teď takovou praktickou připomínku. Víte, že nejcennějším zbožím v parlamentu je čas. Takže předem se omlouvám za to, že budu přísný, co se týče řečnické doby. Eh, já eh, hned předám slovo panu eh, Andrej Plenkovičovi, který předsedá delegaci Evropského parlamentu pro EU Ukrajinu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, Pavle. Vážená paní komisařko, vážení eh, kolegové a kolegyně, jsme, je nám velkým potěšením, že spolu s výborem Jury můžeme organizovat toto slyšení o reformě soudnictví na Ukrajině. Já mu budu předsedat a myslím si, že opravdu mm, bylo opravdu na čase, abychom eh, se pobavili o systémové reformě Eh, soudnictví v, na Ukrajině. Je to obrovsky důležité pro celou, celkovou reformní agendu Ukrajiny a to vlastně i v kontextu našich rozhovorů ohledně liberalizace víz. Všem nám přeji plodnou diskusi. Vítám všechny ukrajinské kolegy a velmi rád potom kolem 6. hodiny zhrnu naši debatu. Děkuji. Nyní dám slovo paní komisařce pro spravedlnost spotřebitela a genderovou spravedlnost, paní Věře Jourové. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda pogratulovala panu předsedovi Svobodovi za to, že zorganizoval toto slyšení opravdu v ideální chvíli. Máme zde klíčové hráče, kteří se věnují této reformě na Ukrajině a já tedy věřím, že to povede ke skvělé debatě. Těším se na to, co od vás dnes uslyším o stávajícím vývoji a o záměrech do budoucnosti. Dnes jsem zde v roli eh, přítele Ukrajiny. Já bych ráda přispěla k další implementaci úspěšných reform. V září jsem Ukrajinu navštívila, abych eh, sama viděla na vlastní oči situaci, abych mohla s eh, úřady, nezávislými odborníky, neziskovkami i, mezi, eh, i mezinárodním společenstvím diskutovat o této situaci. Už řadu let reforma soudnictví je považována za nejvyšší politickou prioritu na Ukrajině. Efektivní nezávislé soudnictví či soudy jsou zásadním prvkem pro boj s korupcí. Je to nezbytně nutný základ pro ekonomický růst a také umožní občanům mít důvěru ve svůj vlastní stát. Veřejná důvěra v soudnictví je nyní asi na 5% na Ukrajině. A lidé tedy požadují radikální změnu Eh, soudního systému. A já jsem tedy velmi ráda, že teď vidím, že stávající vláda a parlament eh, podnikla, podnikly zásadní kroky pro řešení situace 2. června. Eh, byly přijaty pozměňovací návrhy o situaci v soudnictví, jak už zmínil pan Svoboda. Tohle je zásadně důležitý krok pro to, aby soudní systém byl eh, harmonizován s evropskými standardy a aby nebyl ovlivňován ze strany politiky. Nyní by důraz měl být na pokračování na reformní cestě, tak abychom eh, viděli jasné výsledky přímo v praxi, a které by tedy naplnily očekávání ukrajinských eh, občanů, kteří si přejí efektivní, nezávislé a kvalitní soudy. Nedávná legislativní reforma tedy ukazuje porozumění tomu, že nezávislost se pojí s integritou. Tak abychom znovu obnovili veřejnou důvěru, musí každý jednotlivý soudce být nezávislý a nestraný. Stejně tak je důležité, aby všichni soudci byli vnímáni jako nestraní. Takže všichni, kdo se dostanou k soudu a také eh, všeobecné, eh, všeobecná populace má v soud důvěru. V tomto kontextu si myslím, že probíhající reevaluace, re, přehodnocení eh, soudců bychom měli vítat. Ačkoliv by bylo možné to ještě zlepšit silnějším ehm, komponentem pro integritu a většími ehm, kontrolami zázemí. Tady vlastně samozřejmě také jde o transparentní nábor eh, soudců. Zde je potřeba zlepšit transparentnost a i nadále naví- eh, zapojovat eh, občanskou společnost. Ve všech těchto věcech si myslím, že je řada důležitých otázek, které budou nadneseny na tom prvním panelu. jsme potěšeni tím, že přišli eh, tak významní zástupci eh, jak eh, státu Ukrajina, tak také neziskového sektoru. Také je velmi důležitá reforma nejvyššího státního zástupce. Těší mě, že je zde s námi i pan Lucenko který je tedy nejvyšším státním zástupcem na, na Ukrajině, spolu s ministrem spravedlnosti panem Petrenkem, a eh, také s panem Šaboninem, který eh, řídí Centrum pro boj s korupcí. Eh, ujišťuji vás, že komise i nadále bude podporovat eh, reformu eh, systému soudnictví a orgánů činných trestním řízení a já se těším, že eh, si, do, že si vyslechnu tedy závěry této debaty dnes odpoledne a že tedy budeme budovat na výsledcích nedávné reformy. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Nyní pane velvyslanec Tombinský na pět minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji paní eh, komisařko, pane ministře, eh, předsedové výborů. Já zde zastupuji, já zastupuji Evropskou unii v Kijevě z, eh, od roku 2012. Nevzpomínám si na žádnou ukrajinskou veřejnou osobnost, která by se vyjádřila v tom smyslu, že na Ukrajině všechno funguje eh, ideálně v oblasti soudnictví. Eh, reforma tedy začala nedávno a výsledek toho, že eh, důvěra v soudnictví na Ukrajině opravdu níz, nízká, jak říkala paní komisařka, asi 5%, to má vůbec negativní dopad na důvěru v celý stát. Evropská unie spolu s dalšími partnery se snaží pomáhat Ukrajině v řešení potíží a nedostatků, které má eh, ukrajinský systém. Hlavním partnerem Evropské unie je zde Rada Evropy, která nám pomáhá s implementací některých reform, vyhodnocuje pravidla protože Evropská unie jako taková um, nemá aký komunitér pro to, jak vybudovat takovýto systém a všechny instituce, kterým tedy říkáme eh, instituce eh, soudního systému. My máme tedy nějaké principy a Rada Evropy je v podstatě takovým nástrojem, jak překontrolovat práci národních institucí, co zda jsou v souladu s úmluvami a vším, co považujeme tedy za dobrou práci státních institucí. Co jsme udělali za posledních několik let? Implementovali jsme některé eh, programy asistence, hlavní programy, které začaly už před revolucí eh, z roku 2013. To byla podpora reformám eh, a projektům této reformy v oblasti tedy eh, soudnictví. To byly jakési projekty twinningu. Nebyly úplně vítány předchozími institucemi a politickými elitami. Potom po této revoluci vlastně převzal nový, tuto agendu nový minister spravedlnosti, kterému jde o to, aby navrhl eh, systémovou strukturu a načrtl reformní cestu pro všechny instituce, Takovýto systém, tedy soudní systém, eh, není pouze částí nějakého malého návrhu, to je prostě součást kompletní transformace Ukrajiny. Takže tady vlastně dochází k tomu, že je potřeba horizontálních směrnic a horizontálních kontrol. Takže tady jde tedy o návrh a implementaci strategie toho, jak je možné reformovat všechna odvětví. Potom jsme měli další prvky evropské podpory, které měly za účel na pomoci konzolidaci politiky eh, soudního systému. Třeba jsme měli projekt, který byl implementován spolu s Radou Evropy a potom pro, eh, po té revoluci z roku 2013 Evropská unie navrhla jakousi smlouvu pro budování státu, která se skládala z různých prvků a podmínek včetně ústavní reformy týkající se soudů, tak aby byly transparentní, nestrané a aby je tak vnímali i ukrajinští občané. Implementace toho se také pojí s, nedávnými, eh, eh, nove, s nedávnou novelizací ústavy eh, jako takové. Další eh, důležitá pomoc EU eh, e je vlastně poradní mise EU. Budeme mít i jejího zástupce, který bude hovořit na druhém panelu. Jejich prací je tedy pomáhat eh, ukrajinským institucím v praktické implementaci jejich práce. To se týká zejména práce policie, ale také kontroly toho, zda jsou naplňovány naplňována pravidla v každodenní eh, ukrajinské praxi. Pak jsme měli taky další společný projekt s Radou Evropy, který se konkrétně zaměřoval na něco, co je potřeba systémově řešit na Ukrajině, a to je vše, co se týká boje proti korupci. E, při korupci totiž nejde pouze o materiální korupci, tady jde vlastně i o mentální e, korupci, která má často ještě mnohem horší následky než e, materiální korupce, ať už ve velkém či malém měřitku. Protože ta duševní korupce vlastně korumpuje úplně všechny. my tuto pomoc neposkytujeme pouze z přátelství vůči Ukrajině, ale samozřejmě i proto, že nám samotným pomůže, pokud náš eh, téměř největší soused eh, Evropské unie je země, která dobře funguje, která má soudní systém, který umožňuje podnikům, aby dobře fungovaly, eh, které chrání každého občana Evropské unie, který vycestuje na Ukrajinu či přicestuje z Ukrajiny do Evropy. Máme prostě potom nějaké záruky toho, že státní zpráva funguje dobře. Tedy reforma soudního systému poskytne základ i e, ekonomickému vývoji. Děkuji mnohokrát. Nyní předám slovo panu Elmarovi Brokovi, který je předsedou výboru pro zahraniční záležitosti. Máte pět minut. Herzlichen Dank. Děkuji vám. E, je to určitě dobrý nápad, že výbor pro právní záležitosti společně se delegací se rozhodl uspořádat e, toto slyšení, tak abychom dosáhli pokroku před eh, dva roky a půl na Majdanu jsem byl a měl jsem pocit, že mezi mladými lidmi ten, eh, ten hlavní pocit, eh, hlavní touha byla, aby bylo soudnictví spravedlivé. To bylo to, co považovali lidé na Majdanu za nejdůležitější, ta, aby byla navrácena důstojnost všechno tedy, co souvisí a vyplývá ze soudnictví. Samozřejmě je velice komplikované provést reformu v této oblasti, ale také si musíme uvědomit, že země je ve válce. A že eh, samozřejmě eh, Rusko Eh, zde sehrává svoji úlohu a je velice komplikované eh, zreformovat eh, celý stát, všechny struktury, ekonomiku. Ale já si myslím, že u takové reformy musíme vycházet z toho, co je nejrozumnější. Protože právo nesmí být nástrojem státu ani občanů, ale je to nástroj pro slabé. A to v hospodářské oblasti i ve státní oblasti. Je to tedy právní nástroj státu, ale také to není žádný nástroj pro politickou většinu, protože v mnoha zemích ještě eh, mají úkol vybojovat tuto bitvu. Ne. Justiční systém neslouží k posílení stávající vlády, ale slouží ke kontrole vlády. V mé zemi všechna rozhodnutí, administrativní oblasti spadají pod eh, administrativní soud. Takže a v 60-70% se jedná o žaloby občanů proti státu. Já si myslím, že je velice jasné, abychom pochopili takovouto definici systému a abychom ji takto zrealizovali. Musí tedy být zcela politicky nezávislý tento systém, nesmí to tedy podléhat politice. Zároveň je také důležité, aby toto fungovalo na místní úrovni. V mé zemi jsme si prošli takovýmto vývojem a to konkrétně eh, v nových spolkových zemích, ve východním Německu. A co já jsem se tam naučil, že abychom měli fungující stát, tak potřebujeme místní nařízení, aby ty soudy fungovaly na místní, lokální úrovni, protože to je, kde občan se dostává do kontaktu se státem, protože potom reforma na státní úrovni by nestačila. Musíme tuto reformu udělat od zdola a také, aby bylo možné se odvolat na na e, vyšší instance, tak jak je to u nás v Německu. Je důležité, aby Německo, získ, aby občan získal důvěru ve stát, v justiční systém, aby cítil ochranu. Jde o to, aby ten, co je slabší z hospodářského hlediska, aby byl ochráněn vůči tomu, kdo je hospodářsky silnější, protože není možné, aby kdo je hospodářsky silnější získal převahu. Zde hovořím také o korupci. Jedná se také o, so, aby bylo zorganizováno mírové soužití ve státě, ale je to také podmínkou pro investice. Ty potřebné investice, tedy ty také zahraniční investice, eh, kterou stát, eh, ty zahraniční investice, které stát potřebuje, aby mohl se rozvíjet tak je to důležitý předpoklad pro hospodářský úspěch. E, ti, kteří dnes mají e, dobré pozice, tak na to nahlížejí jinak, ale abychom měli e, účinné investiční prostředí, aby země pokročila kupředu, tak je potřeba, aby existoval důvěryhodný justiční systém, aby se mohlo investovat do takovéto země. Protože aby lidé věděli, že pokud je eh, právo na jejich straně, tak aby opravdu eh, věděli, že se na to můžou spolehnout. A to souvisí také s hospodářským úspěchem eh, reform na Ukrajině. Zde vidím svého starého přítele Lucenka, tak to se týká také státního zastupitelství. A to tedy platí také v tomto případě. Děkuji vám. Uh, thank you very much. And... Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo panu Pavlu Petrenkovi, ministrovi spravedlnosti. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost zde s vámi hovořit o nejdůležitější reformě na Ukrajině, tedy o reformě soudů. Reforma soudního systému na Ukrajině už probíhá řadu let. Všechny předchozí vlády, prezidenti, parlamenty se drželi jednoho pravidla. Chtěli vliv na soudní systém a chtěli získat kontrolu nad soudci. To byl jeden problém. Druhý problém byl, že soudní systém za posledních 25 let se transformoval ve strukturu, která nebyla transparentní, která byla skorumpovaná, která vybírala ty, kdo nebyli transparentní, kdo neměli soudní důstojnost. A tedy největší problém je právě otázka důstojnosti. Protože pokud soudce je nástrojem eh, oprese občanů, pokud posílá eh, lidi do vězení, pokud je naprosto závislý na státních zástupcích, Není to správné. To byla taková červená linie, která pro ukrajinské občany znamená, že tento systém už nechtějí. Máme zajímavou strategii, eh, statistiku. Vykonávání rozsudků našich soudců je asi 5 Takže občané nevěří soudcům ani jejich rozsudkům. To je velký problém pro celý stát a za poslední dva roky Nyní bych chtěl vlastně poděkovat všem, kdo se podíleli na vytváření předkládání nové legislativy neziskové organizace, e, státní zaměstnanci ze všech e, sektorů, ze všech institucí. Protože my jsme předložili nejdůležitější reformu na Ukrajině po zákoně o nezávislosti. Toto je totiž hlavní signál pro naše občany. To není až tolik signál pro evropské země či evropské instituce. Tohle je reforma pro náš lid. Aby mohli jít k soudu a dočkat se spravedlnosti, aby, si mohli, aby tam bylo možné chránit jejich lidská práva, protože tato možnost eh, neexistovala třeba v posledních pěti letech v době Janukoviče. Pro, právě proto lidé se eh, vydali do ulic, aby, vyža, aby si vyžádali správní stát. Nyní jsme na počátku těžké cesty, protože tu legislativu, tu novou legislativu teď musíme implementovat, uvést v praxi. Je také důležité, že tento proces vede eh, ukrajinský prezident a ukrajinský parlament novelizoval ústavu. To bylo poprvé v historii Ukrajiny, kdy eh, ukrajinský parlament udělal takovouto globální eh, reformu a změnu ústavy. Je řada lidí, kterým se tato reforma nelíbí. Staří soudci, ti nechtějí žádné změny. Nechtějí si měnit životní styl, nechtějí procházet výběrovým řízením. Myslí si, že to je pro ně trest. My jim naopak vysvětlujeme, že to je příležitost pro všechny, aby znovu nabili důvěru lidí, abychom renovovali systém. Spolu s novelizací ústavy také eh, parlament eh, hlasoval o implementujícím zákoně, o provádějícím zákoně, což je velmi důležité pro to, jak ta reforma bude probíhat. Tady vlastně jde o začátek a konec té reformy a konkrétní data. Tento prováděcí zákon dává odpověď na tyto otázky. Víme, kdy reforma začne, víme, jaké má zásady, kterými, kterými se bude řídit jak změnit eh, soudní systém a jaké jsou eh, posty pro nové soudce na Ukrajině. A přesně víme, kdy ta reforma má být dokončena. Takže eh, ukrajinští občané ví, kdy budou ve funkci noví soudci, kteří nebudou sloužit parlamentu, vládě, e, prezidentovi, ale naopak budou sloužit pouze ukrajinským zákonům a spravedlnosti. My tedy předpokládáme, že tohle budeme mít v, v, v následujících dvou až třech letech. Pro nás je v tuto chvíli velmi důležitá vaše podpora. E, podpora přátel v Evropském parlamentu, v evropských zemích, protože už nemáme možnost eh, dělat chyby. Nyní vyhlásíme první výběrová řízení pro nový nejvyšší soud. A tohle, to je, tohle je projekt, který by se měl stát národním projektem eh, Ukrajiny. Musíme se obrátit na všechny ukrajinské právníky, aby se účastnili abychom opravdu um, mohli vybrat nejkvalitní, co nejkvalitnější soudce pro tento nejvyšší soud. A to bude jednoznačně první signál, že evropský soudní systém, e, že ukrajinský soudní systém znovu převezme důvěru od občanů. Potom samozřejmě budeme také reformovat odvolací soudy, okresní soudy, ale eh, v tuto chvíli je nejdůležitější známkou úspěchu vytvoření eh, nejvyššího, nového nejvyššího soudu, kde bude 200 nových soudců, kteří projdou veřejným výběrovým řízením, projdou monitorováním, eh, co se týče korupce, a vlastně všichni kandidáti budou přeskoumáni. tak aby občané viděli, že tito soudci, že jim jde o e, právní stát, že jsou důstojní a čestní. Dnes jsme v této souvislosti hovořili s paní komisařkou. V tuto chvíli tedy potřebujeme podporu technických skupin, proto, abychom mohli nastavit tato výběrová řízení naprosto transparentně, abychom dobře nastavili monitorování kandidátů a aby tyto, abychom tyto nové soudce eh, vycvičili v tom, aby naplnili všechny požadavky toho nového soudního systému. My jsme otevření eh, poskytnout vám odpovědi o veškerých detailech tohoto nového systému. Je velmi důležité, aby eh, v této reformě byla, eh, byla implementována všechna doporučení Evropské komise. tato reforma přesahuje veškeré eh, evropské standardy, mm, tak jak eh, jste s nimi asi obeznámeni, opravdu je, bude daleko sáhlá. Jde tady o to, abychom od základu změnili soudní systém, tak, aby naplnil standardy Evropské unie. Dalším důležitým tématem, kromě reformy soudnictví, je reforma státního zastupitelství. Tedy vlastně jde o jmenování nového nejvyššího státního zástupce a vlastně vytvoření celého nového systému právní pomoci. Stát musí poskytnout příležitost všem lidem, i chudým lidem, aby se jim dostalo právní ochrany. Ale nejdůležitější reforma na Ukrajině je reforma soudního systému. Náš stávající parlament tedy udělal historickou reformu. My jako vláda nyní máme možnost spolu s, neziskovými, s neziskovým sektorem implementovat tuto reformu ustanovit v skutku nezávislé soudnictví, které bude chránit všechny občany. A já jsem přesvědčen o tom, že budeme úspěšní, protože neúspěch se nepřipouští. Náš úspěch bude důležitým signálem Ukáže se tedy, že Ukrajina se mění a bude to mít samozřejmě potom dopad i na další sektory. Někteří lidé, třeba zástupci e, podnikatelů, univerzit, ví, že už se příště dostanou k soudu a tam naleznou ochranu. Takže tohoto chceme dosáhnout. Děkuji. Minister for your, e, for your... Děkuji, pane ministře, za váš projev. A Nyní pozvu první panel mezi nás. Pan Filatov, paní Siroid, pan Brion, pan Koziakov a pan Kujbida. Poprosím vás, abyste přišli tady za pódium. Yes, please, dear Kolegyně a kolegové, milí hosté, dovolte, abych zahájil první panel, který se týká ústavních a justičních reform. Hned bych dal slovo paní Oksaně Siroit, která je místo předsedkyní vrchní rady. Máte 10 minut, prosím, jestli vás můžu, popr- můžu poprosit. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také za tuto skvělou možnost vystoupit v Evropském parlamentu o tom, co se v Ukrajině děje a kde potřebujeme pro úspěch vzájemnou spolupráci. Dovolte, abych na samý začátek odkázala na to, co bylo řečeno v prezentaci reformy soudního systému. Měli jsme podobný panel na Ukrajině a když jsem hovořila, tak jsem se dívala do tváří posluchačů a viděla jsem v jejich výrazech naději a důvěru. Byť se obávali důvěřovat, protože byli tolikrát podvedeni, ale lidé očekávali, že tentokrát tomu bude jinak. tito stejní lidé se byli ochotni postavit tváří v tvář pravdě a pochopit, že tato reforma bude složitá. Během dnešní tiskové konference jsem říkal, že existují i úspěšné krátké reformy, ale ty jsou většinou hospodářské. Když se jedná o reformu institucí a především o reformu justice, tak si myslím, že všichni víme, že to je dlouhodobý proces. Nestane se to za den. Byť to jeden den začít musí. A my doufáme, že to začalo právě odhlasováním ústavní novely. Máli tato reforma uspět, potřebujeme dva předpoklady za prvé řádná legislativa a za druhé implementace této legislativy v dobré víře. Když se podíváme na odhlasovanou novelu ústavy a prováděcí zákon, tak myslím, že v obou dvou případech se jedná o slušný právní dokument, který se dá zavést v praxi a pokud tomu tak bude, tak to bude pro blaho ukrajinského lidu. Nicméně, pro řádnou implementaci budeme muset všichni rázně a v dobré víře pracovat roky a možná dokonce desetiletí. Bude to trvat dlouho, a možná, že ani ne naše generace politiků a státních úředníků bude ta jediná za to zodpovědná. Možná budeme muset předat štafetu i dalším. Co se legislativy týče, tak je také potřeba pochopit, že se schválením těchto ústavních změn a schválením provádějícího zákona o statutu soudců a soudnictví Zatím nebyly naplněny veškeré legislativní potřeby. Máme ještě dlouhý seznam dalších novel, které musíme přijmout, máli nakonec dospět tato justiční reforma k úspěšnému konci. Jedná se především o zákony upravující nejvyšší soudní radu, kteráž to bude mít klíčovou úlohu jak ve výběru, tak v disciplinárním řízení soudců. Kromě toho také musíme změnit veškeré procesní zákony, s tím, že je potřeba obnovit pověst správní justice, která byla roky podkopávána. Trestně právní justice nikdy nebyla reformována, takže i na ní reforma čeká. Když už jsme u trestně právní justice, tak je potřeba zvláště zdůraznit založení soudu pro boj proti korupci. Zákon o soudcích a o postavení soudců to předpokládá. Tato instituce bude muset vzniknout v naší spolupráci a Dopředu děkuji za podporu evropských institucí. Musíme se totiž zamyslet nad modelem tohoto protikorupčního soudnictví na Ukrajině, který povede k tomu, že lidé znovu získají důvěru v soudnictví jako takové a za druhé, že transparentně a nezávisle budou souzeny veškeré korupční případy a že ti, kteří je budou soudit, budou v bezpečí. Tady budeme potřebovat vaši podporu a vaše přispění do díla. Justiční reforma by nebyla možná bez úplné reformy advokátní komory. I tady budeme muset především zavést transparentní výběr a disciplinární řízení a vlastně seberegulaci právních profesí. A jsem velice ráda, že je zde nejvyšší státní zástupce, protože bez jejich reformy také nemůžeme završit reformu svého soudnictví. Funkce a role státního zástupce a jeho či jejího úřadu musí být také zreformována, tak aby státní zástupce byl procesně nezávislý a zároveň procesně odpovědný. V neposlední řadě se dostávám asi k nejdůležitější části legislativních reform, a to změna právnického vzdělání. vzdělávání. Ty velké korupční eh, problémy u soudů často začínají tou menší korupcí na právnických fakultách. A na Ukrajině to není žádné velké tajemství. Je tedy potřeba zajistit čestnost v právním vzdělávání a obecně vysokoškolském vzdělávání, ale také jde o obsah a o metodu vzdělávání, protože právnické fakulty u nás stále ještě používají v podstatě sovětské metody a sovětské, sovětský obsah. Což je potřeba změnit a bez vás to nepůjde, protože vy máte expertízu, vy máte znalosti a kromě toho také máte legitimitu. Legislativa musí být prováděna v dobré víře, jak jsem říkala. Už za tři měsíce se objeví první výzvy, které ukáží, jestli to půjde nebo ne. Za prvé, výběr nových soudců nejvyššího soudu. Za druhé, disciplinární řízení a propouštění všech skorumpovaných soudců. Za třetí, stíhání a povolání k odpovědnosti skorumpovaných soudců a státních zástupců. Také si budeme muset dát pozor na provádění určitých norem, které může dopadnout dobře i špatně. Například monopol advokáta zastupovat obžalovaného u soudu. Občanská společnost z toho má velké starosti, takže si budeme muset dát velký pozor na to, aby to bylo řádně zavezeno, zavedeno. Takže, když už hovořím o problémech a o výzvách, tak bychom neměli zapomínat na to, že ruská přítomnost, a tady nemluvím o, voj- o vojenské přítomnosti, ale ruská přítomnost obecně, Někteří státní zástupci, politici a soudci jsou podporováni Ruskem a ti se zásadně budou snažit bránit této reformě. Oni potřebují, aby reformní snahy na Ukrajině selhaly a především, aby selhala reforma soudnictví. Dalším problémem bude nedostatek důvěry. A spolupráce s Evropským parlamentem bude zvláště klíčová. Pomůže nám tento problém překonat. Naše spolupráce posiluje důvěru. Vzpomínám se na to dobře. Když jsme přišli na jaře tohoto roku k vám, V ukrajinském parlamentu jsme se snažili eh, zahájit nový způsob komunikace. Pořád se to těžko prosazuje, ale snažíme se a pokud se budeme snažit dostatečně usilovně, tak to snad půjde. Také si osobně vzpomínám, že když jsme poprvé hlasovali o novelizaci ústavy, tak jsem se setkala se zásadními partnery, kteří v podstatě sedí za tímto stolem a dohodli jsme se, že má-li být druhé hlasování efektivní, tak budeme muset mít před sebou zákon, který tuto ústavní změnu bude provádět. Jednotliví aktéři pracovali měsíce ve vzájemné důvěře a následně tyto zákony byly odhlasovány. důvěra. To je další, to je tedy to hlavní téma. u kterého jsem se chtěla zastavit. Děkuji. Hovořila jste o nové kultuře a nových vztazích. Já musím říct si, myslím, že za musím říct si za všechny europoslance, že paralelní podpis asociační dohody s videomostem, to musím říci, že byl opravdu jeden z nejvíce dojemných momentů našeho politického života. Takže určitě náš vztah se posiluje. Děkuji za vaše vystoupení. A nyní dostane slovo pan Oleksej Filatov. což je náměstek ředitele úřadu prezidenta republiky. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za možnost zde dnes vystoupit a hovořit o důležité problematice justiční reformy na Ukrajině. Nebudu asi hovořit o důležitosti justiční reformy, o tom dost řekli předchozí vystupující, a myslím si, že to je víceméně zjevné Jenom chci říci, že ukrajinské soudnictví trpělo velmi dlouho systematickými a systémovými problémy. Nešlo jenom o korupci. Nešlo jenom o občasnou neprofesionálnost. Nešlo jenom o provázanost s politikou. Ale když se podíváme na všechny tyto problémy komplexně a podíváme se na důvěru ukrajinských občanů v systém soudnictví, tak vás výsledek asi nepřekvapí. Stávající důvěra v parlament a vládu tedy také není zrovna zázračná, ale když lidé nevěří ani soudnictví, tak to opravdu ukazuje na to, že společnost má skutečný problém. To samozřejmě neznamená, že každý ukrajinský soudce je skorumpovaný, a nebo že každý rozsudek je neprofesionální. Nicméně ty problémy se objevují daleko častěji, než by člověk očekával v evropské zemi. Jednou z priorit ukrajinského prezidenta v rámci strategie Ukrajina 2020 byla právě reforma justice. Před dvěma lety prezident vytvořil nezávislou radu pro justiční reformu, kde jsou zastoupeni odborníci z ukrajinských univerzit, praktikující advokáti, ale také mezinárodní odborníci. A tato rada tedy měla vytvořit strategii a akční plán. Včetně toho, k jakým výsledkům má vést reforma justice. Stanovily se tedy strategické cíle a první mezi nimi byla silná profesionální neskorumpovaná justice. Pokusím se ty slajdy měnit sám, Nevím, jestli tady úplně všechno na nich uvidíte, ale přesto. Kromě toho také potřebujeme vysoké profesní a etické standardy i u advokátní komory. Potřebujeme dobrý systém prosazování rozsudku, efektivní státní zastupitelství. Třeba například v Evropském soudu pro lidská práva se objevují žaloby proti Ukrajině, které se ani tak netýkají nutně kvality samotného rozsudku, ale toho, že ten rozsudek je v podstatě nevykonatelný. Nebo špatně vykonatelný. A kromě toho také musíme zlepšit eh, právní kulturu. A to by mělo vést k právnímu státu, což posílí hospodářský a sociální rozvoj naší země. Když hovoříme o této reformě, je potřeba zmínit, že je složitá, že nejde pouze o novelizaci zákona, legislativy a hnedka druhý den se probudíme do právního státu. Jde o změnu institucí a o práci s lidmi. Legislativa je nedokonalá, ale její nedokonalost nepůsobí všechny problémy v ukrajinském justičním systému. Pochopitelně, že je třeba legislativu novelizovat, ale nejdůležitější část této reformy se bude týkat lidí, nejenom soudců, ale také státních zástupců, praktických právníků a podobně. Našli jsme několik prvků této reformy, Definovali jsme několik prvků. Ústava má být základem toho nového kvalitního justičního systému. Potom také máme novelizaci určitých zákonů, včetně zákona o justici a soudcích, soudního, o soudním řízení, o advokátní komoře a o vykonávání rozsudku. Co se týče institucí, tak budeme muset pře- nebo zreformovat a státní orgány týkající se justice a nyní se chci vyjádřit krátce k dosaženému pokroku. V únoru 2015 ukrajinský parlament přijal právo o, eh, tedy zákon, pardon, o spravedlivém řízení soudním tento zákon vyřešil spoustu problémů bez nutnosti novelizovat ústavu. Umožnil například obnovit fungování Vysoké rady pro spravedlnost a Vysoké rady pro soudní kvalifikaci, a to v souladu s novými transparentními pravidly a s novým personálním obsazením. Dalším krokem bylo novelizovat ústavu. Byla vytvořena ústavní komise v dubnu minulého roku, která spolupracovala s dalšími složkami a byla bezprecedentně podporována. i s Benátskou komisí. Bylo to přijato nedávno, 2. června tohoto roku, a to v souladu také s novým zákonem o justici a postavení soudců. Ukrajinský problém zároveň také řešil vykonávání rozsudků, přijal dva nové zákony o vykonávání práva Navíc eh, probíhá veřejná diskuse o nových pravidlech soudního řízení a o novém zákoně o advokátní komoře. Jaká hlavní řešení přinášejí tyto novely zákonné? Za prvé, depolitizace a nezávislost justice. Například soud se dá zřídit a rozpustit pouze zákonem, veškeré politické orgány se nebudou účastnit procesu jmenování soudců a také Vysoká rada pro spravedlnost a její členové musí být politicky neutrální, protože vlastně řídí justici. Třetí blok reform se týkal vytváření profesionálního a odpovědného soudnictví včetně vysokých profesionálních standardů pro soudce, omezení soudcovské imunity a jasně stanovených podmínek pro odvolání soudců. E, jsou tam i pojistky proti korupci, například pokud někdo odmítne podat majetkové přiznání jako soudce, tak bude z funkce odvolán. Tato reforma justičního systému má ještě několik dalších prvků. Za prvé, individuální hodnoce, hodnocení, což je uvedeno jak v zákoně o právo na řádný proces, tak i v jiných právních nástrojích. Máme zde vycházet z profesní kompetence čestnosti a etiky. Je to vlastně individuální hodnocení těchto kritérií a každý soudce musí v rámci tohoto hodnocení potvrdit, že je tedy kompetentní, čestný a etický. Kromě toho také máme pod ochranou občanské společnosti transparentní konkurzy na místa soudců. Už jsme hovořili o nejvyšším soudu a občanská společnost se tohoto procesu účastní bezprecedenčním způsobem. Navíc ještě další řešení, které bylo zmíněno několikrát, je tedy vytvoření nového nejvyššího soudu v podstatě od nuly. Co se týče ústavních novel, tak zavádějí evropské standardy organizace a práce státního zastupitelství a institučně posilují advokátní komoru, což je velice důležité pro vytvoření kvalitního justičního systému. Pár slov o hodnocení soudců a potom skončím. V únoru tohoto roku jsme spustili jakýsi postup, který vedl k výsledkům, které řada Ukrajinců nečekala. Když se podíváme na těch prvních 300 soudců, kteří procházeli systémem hodnocení, tak uvidíme, že zhruba 40 z nich neuspělo z různých důvodů. Z čehož tedy jasně vyplývá, jak rozsáhlý problém jsme ve své justici měli. U tohoto ale nemůže skončit. Stojí před námi ještě velký kus práce. Máme také mít v roce 2016 nová pravidla soudního řízení, s tím, že strukturální reforma systému justice by měla proběhnout v nadcházejících lety, ale také nás čeká reforma vzdělávání právnického. Omlouvám se, že jsem trochu přetáhl. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji za vaše vystoupení a nyní bych rád dal slovo panu Sergeji Koziakovu, kterýž to je předsedou Vysoké komise pro kvalifikace soudců. Také na 10 minut, prosím. So much for this opportunity to make this presentation. Uh, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine. Děkuji. Děkuji mnohokrát za slovo. Naše komise je stálým orgánem eh, eh, soudního systému na Ukrajině. Všichni předchozí členové této komise byli eh, propuštěni v dubnu roku 2014 zákonem pro obnovení důvěry v soudní systém na Ukrajině. Nyní eh, má tedy nových 14 členů, 10 z nich jsou soudci a čtyři jsou advokáti a právní, eh, pr- profesoři práva. Předseda komise je univerzitní profesor a také eh, bývalý advokát. Tato komise má celou řadu pravomocí, například vybírá kandidáty pro posty soudců, eh, poskytuje školení eh, soudních kandidátů a také pracuje na dalším zlepšování kvalifikací soudců. Za třetí jmenuje soudce do jeho první pozice, eh, udržuje také soudní dosie, Eh, zodpovídá za transfer či převod soudce k jinému soudu. Také jde o eh, volbu eh, celoživotní soudní pozice, zodpovídá za řízení hodnocení kvalifikací soudců a také může spustit disciplinární řízení proti soudcům. Dnes máme v zemi asi 8 tisíc eh, soudců a eh, naše komise má za úkol eh, podniknout či provést jejich vyhodnocení. Mm, toto řízení bylo také schváleno našimi evropskými a americkými partnery. Mm, všechny dokumenty, které mm, spadají do tohoto hodnocení, byly vytvořeny s tedy díky naší komisi, ale s podporou Evropské unie, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a další. Eh, hodnocení kvalifikací Eh, probíhá tak, že nejprve soudci musí eh, projít eh, anonymní zkouškou a potom projde vlastně celý je soudní dosie kontrolou a dojde také k pohovoru. Během čtyř měsíců naše komise už Eh, překontrolovala eh, prvních 400 soudců. Začali jsme tedy v eh, lednu tohoto roku. Asi 40 soudců neprošlo tímto řízením, ale 60 soudců potvrdili svou schopnost rozhodovat v soudních eh, řízeních. Asi 20 soudců rezignovalo eh, před začátkem hodnoticího postupu, anebo se prostě nedostavilo k eh, hodnocení, protože asi měli strach hovořit s naší komisí o, o údajích, které si vyžádalo, vyžádal Úřad pro boj s, s korupcí. Kromě toho, eh, Komise vyžaduje, aby všichni soudci vyjasnili jakékoliv okolnosti, eh, které se pojí s eh, ověřením jejich dosie a jejich pohovoru. Toto hodnotící řízení ukázalo, že soudci, kteří byli hodnoceni na konci jara, měli lepší znalosti eh, praktikování eh, v eh, mm, práva v Evropském soudu pro lidská práva a také v nejvyšším soudu na Ukrajině ve srovnání s těmi, kteří procházeli hodnocením v zimě. Je tedy zřejmé, že e, soudci se aktivně začali e, vzdělávat tak, aby uplatňovali případové právo Evropského soudu pro lidská práva. Také soudci přestali jezdit na e, toto hodnocení v drahých automobilech nebo prostě neměli na rukou drahé hodinky a podobně. Trošku Eh, také eh, tímto vlastně ukázali, eh, že více přemýšlí nad svým životním stylem. 6. června tohoto roku ukrajinský parlament přijal novelizaci ukrajinské ústavy, Na základě této novely máme nové kritérium pro hodnocení soudců a to je Ehm, kvalita integrity. Naše komise má za úkol eh, asistovat eh, při výběru soudců do nového nejvyššího soudu. Tady vlastně jde tedy o naprosto transparentní řízení, tak abyste se mohli stát eh, kandidátem musí um, mít eh, každý kandidát eh, praktické zkušenosti s prací u soudu alespoň 10 let. Musí mít taky certifikát od Úřadu pro boj proti, proti korupci. Ehm, My očekáváme, že toto velmi eh, komplikované výběrové řízení dokončíme na začátku roku 2017. Věříme, že nový soud, eh, nejvyšší soud, bude mít opravdu rozhodující dopad na soudní systém na Ukrajině na řadu let do budoucna. My jsme také připravili 17-minutové video v angličtině o řízení, eh, jak probíhá tedy hodnocení těch kvalifikací soudců. Já vám tedy eh, tento film předám a pokud máte zájem, můžete si jej pustit. Dámy a pánové, toto je zřejmě poprvé, kdy reforma soudnictví probíhá v době eh, vojenské okupace. Přesto doufáme, že bude úspěšná. Už jsme dosáhli eh, podstatných změn v tomto roce a doufám, že to bude základna pro další pozitivní kroky. Jsme tady optimističtí do budoucna a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji mnohokrát. Děkuji i za toto video, které zde mám k dispozici a e, kolegové e, jsou vítáni, pokud se za mnou přijdou, chtějí si pustit. Nyní pan Bria, který je poradcem pro Ukrajinu na Radě Evropy. Prosím. Thank you very much, Mr. Svoboda, for inviting. Děkuji za to, že jste pozvali i Radu Evropy na toto důležité zasedání o reformě soudnictví na Ukrajině. Jsem eh, nedávno i jmenovaný poradce generálního tajemníka Rady Evropy. Nejprve omlouvám pana Kristose Jakomopolose, který je předchozím poradcem eh, a chtěl se účastnit tohoto slyšení, ale bohužel na poslední minut, poslední chvíli jeho letadlo bylo zrušeno, takže eh, nemohl se do Bruselu dostavit. Rada Evropy je na Ukrajině velmi aktivní a úzce spolupracuje s Evropskou unii na řadě věcí. Naše organizace je velmi dobře zastoupena na Ukrajině. Máme úřad ehm, s několika eh, programovými poradci. Byl přijat eh, akční plán pro Ukrajinu Všechny tyto eh, aktivity probíhají ve spolupráci s eh, ukrajinskými úřady. Rada Evropy vítá nedávný vývoj, zejména tedy novelu ústavy a novou legislativu pro jmenování soudců. Náš generální tajník považuje toto vše za pozitivní kroky, které připravují cestu pro kompletní realizaci hlavních pilířů Rady Evropy, což e, jsou e, lidská práva, právní stát a demokracie. Efektivní, kompetentní a nezávislí soudci, kteří nejsou skorumpovaní, jsou předpokladem pro plnou realizaci těchto principů. Poskytnu vám více informací o těch reformách. Nejprve tedy novelizace ústavy. Tato novela byla přijata 2. června a naplňuje většinu požadavků, které formulovala Rada Evropy a eh, Benátská úmluva. Rada Evropy úzce spolupracovala s legislativním výborem a většina tedy našich doporučení se objevila v tom textu. Zákon o soudním systému a statusu soudců, až bude prováděn v praxi, ustanoví soudní systém, který je v souladu se standardy Rady Evropy a v souladu s našimi doporučeními. Reforma státního zastupitelství a vím, že to eh, tedy spadá spíše pod příští panel, ale je to velmi důležitý krok. A generální tajemník vítá jmenování pana Lucenka jako nového nejvyššího státního zástupce. Hmm. Už jsme jej také informovali o tom, že jsme zavázáni tomu s ním spolupracovat na tomto tématu. V tuto chvíli je velmi důležité všechny tyto změny uvést v praxi. To je předpokladem pro pokračování v práci na ustanovení nového soudního systému, protože bez řádné implementace tyto změny nebudou mít kýžený dopad implementace je dlouhodobá a bude to vyžadovat eh, velký závazek ze strany všech institucí i osobností. Rada Evropy nadále bude tyto reformy podporovat, bude spolupracovat se všemi aktéry a úřady, které jsou zodpovědné za provádění této reformy. Veškerá tato práce se zaměřuje na občany v jejich každodenním životě, protože zde jde o důvěru v soudní systém, která je zásadně důležitá pro důvěru občanů v celou zemi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní poslední řečník tohoto panelu. je pan Roman Kujbida z Centra pro reformu politiky a právních otázek. For inviting me to such high level event. Uh, dear ladies and gentlemen. Dámy a pánové, já eh, plně souhlasím s ostatními předřečníky. Legislativa, která byla přijata tento měsíc v parlamentu, znamená výbornou příležitost pro reformu soudnictví na Ukrajině dle evropských eh, předpisů. Eh, ukrajinská společnost volá po takovéto reformě. E-, e-, ukrajinští občané Eh, si stěžují nejvíce na korupci mezi soudci, to, že eh, soudci jsou provázáni s oligarchami a s politiky. Eh, potom rozsudky na vyžádání. Potom úmysly skrývání problémů v rámci soudnictví. A tato reforma ukazuje, že většina ukrajinských občanů chce podpořit tyto změny, včetně těch ústavních změn. Například, aby eh, politické organismy byly, orgány byly eh, vyňaty ze eh, profesí soudců, potom omezit imunitu soudců, potom individuální možnost odvolání. Tato reforma nám ukázala, že máme šanci dosáhnout lepšího soudnictví, ale také se musíme soustředit na to, co je ta nejdůležitější výzva. Já nebudu hovořit jenom o těchto výzvách. Já si myslím, že je důležité, abychom se na tyto výzvy ale soustředili, protože občané ve své většině si nemyslí, že by reforma soudnictví, kterou tento měsíc schválil parlament, že bude úspěšná. Eh, tento závěr se zakládá, se nezakládá ještě na sociologickém průzkumu, ale já jsem se sešel s různými aktivisty na Ukrajině, tedy součástí občanské společnosti. Okazuje ukazuje se, že pouze 20 až 25 věří, že reforma soudnictví může být úspěšná. A důvody této nízké důvěry Eh, jsou různé. Za prvé, toto je výsledek eh, obecně panující frustrace vůči politice. Někdo vidí příležitost v tom, že eh, prezident uchvátí moc. Ústavní reformy a s tím související dvouleté období Eh, které vlastně umožní zlikvidovat eh, soudnictví a povýšit jiné soudce. Navíc si soudci nemyslí, že by, eh, že by výbor byl v tomto komitnění a potom ta vysoká rada Eh, soudnictví, která se skládá hlavně ze soudů, takže by byla eh, schopná opravdu vyčlenit ze svých řad ty skorumpované soudce. Navíc eh, ve výboru pro kvalifikace soudců nejsou žádné nevládní organizace ani v té vysoké v radě. A proto tady existuje riziko, že se budou navzájem krýt. Potom tady máme Další otázku, to, že ústavní soud získá mnoho ústavních žádostí, aby se zrušilo to, čeho jsme dosáhli do posud, protože politická moc se bude snažit mít stále vliv na soudnictví, i když budou odstraněny některé mechanismy tohoto vlivu. A nový nejvyšší soud může být zneužit politiky, tak aby se vynášely eh, rozsudky v jejich zájmu a potom jiné soudy zachovají svůj neformální systém vlivu prostřednictvím předsedů soudů. Navíc ta nová soudní legislativa počítá s eh, nejvyšším soudem pro korupci, tedy eh, by to byla první instance pro, nejvyšší, pro korupci na nejvyšší úrovni. Status ale tohoto tribunálu nám nedává dodatečné záruky, že bude nezávislý. E, třeba zvláštní řízení pro výběr soudců, e, vyšší platy, rozpočty a tak dále. Tak se zdá, že politické orgány si opravdu upřímně nepřejí, aby byl zřízen takovýto tribunál. Experti poukázali na jiné důležité problémy těchto ústavních eh, novel. Například zásah eh, monopolu advokátní komory při eh, zastupování, tak to obnáší politické jmenování státního zástupce a tímto se odloží ratifikace statutu, římského statutu Mezinárodního soudu na tři roky. A tento římský status znamená, že je potřeba respektovat dohodu o asociační dohodu mezi Ukrajinou a mezi, mezi Ukrajinou a mezi Evropskou unii. A nebyl dán důvod pro toto zdržení, ale přes tyto problémy se učinil obrovský krok, krok s cílem reformovat ukrajinské soudnictví. Ale jestliže tento krok bude kupředu či ne, tak to bude záviset na politické ochotě ukrajinských orgánů, tak aby nové soudnictví bylo takovým dohlížitelem nad celým procesem, protože my musíme bojovat za naše právo mít spravedlivý soud. Děkuji za pozornost. Very interesting. Děkuji vám za Eh, vaše velmi zajímavé připomínky a za to, že jste nám ušetřil hodně minut, které budeme moci využít tak abychom eh, mohli mít větší prostor pro otázky a odpovědi. Nejdříve bych chtěl dát eh, slovo přítomným poslanům. Pan Zvěvka, prosím. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení hosté, možnost vyslechnout si informace, které jste nám poskytli během prvního panelu, obnovuje naši důvěru v zastupitelskou demokracii a v to, že lidé, kteří chtějí žít v bezpečné demokratické zemi, tak mohou učinit. To, co se v tuto chvíli děje na Ukrajině, to velmi dobře ukazuje. Úplně souhlasím s kolegou Elmarem Brokem, který na začátku našeho zasedání řekl, že provádění takto hluboké reformy v tak důležité části fungování státu, jako je v soudnictví. V situaci, kdy značná část ukrajinského území je nelegálně okupována sousední zemí, to je na jednu stranu eh, výraz obrovského odhodlání, ale na druhou stranu je to činnost, kterou provádí vel, provází velké riziko a je to riziko, které jste na sebe přijali. Musím říci, že na mě velmi zapůsobila škála těchto změn. Ale souhlasím s ostatním vystupujícím, který říkal, že teprve čas ukáže, jestli ty změny jdou tak hluboko a tím směrem, jako jste si řekli. Já nejsem nutně proto, abychom přizvali různé organizace do procesu jmenování soudců. Já si myslím, že to není správná cesta, ale rozumím vašim záměrům. Rozumím také rozhořčení ukrajinské společnosti z dosavadní činnosti, ale prostě někomu člověk věřit musí. To mně připadne zcela klíčová záležitost. Důvěra. Možná naposledy. Možná ukrajinská společnost chce ještě jednou naposledy uvěřit tomu, že je možné provést tyto hluboké změny. A mám dvě otázky. Za prvé, vy jste hovořili o té vysoké komisi, která ověřuje a připravuje nominace soudců. Chtěl jsem se zeptat, jak se připravují samotní kandidáti. No, já sám jsem vystudoval právnickou fakultu v Poznani a když člověk absolvuje právnickou fakultu, tak to automaticky neznamená, že je výborným kandidátem na uh, soudce. Musí prostě pracovat v soudě tak, aby v budoucnosti se stal soudcem. Já jsem to neudělal, můj život se otočil úplně jiným směrem, takže by mě zajímalo, jak se soudci, respektive kandidáti na pozici soudce připravují. Jak jsou vzděláváni. A později, po ověření, po jmenování, jak probíhá nějaké druhotné ověření či vyhodnocení jejich práce, pokud tedy se vůbec předpokládá. A druhá otázka, jak v tomto systému dáváte pravomoci státnímu zastupitelství, protože pokud jsem slyšel, tak stále je to politicky závislé, protože eh, jsou ty nominace politické. Předpokládám, že v určité části boje o demokratickou zemi a o, stát, a o právní stát, ta politická kontrola je nezbytná vzhledem k předchozí eh, korupci. Ale já si myslím, že politizace prokuratury je opravdu chyba. A říkám to na základě toho, co se děje v mé zemi. Ze zkušenosti. Myslím, že vím, o čem hovořím. Takže by mě zajímalo, jak jaké úmysly máte s tou stále politizovanou prokuraturou. Paní Makovej si chce vzít slovo? Thank you, Chair. Um, I should say at the beginning um, for a... Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěla říci, že chci vám poděkovat za tyto příspěvky a popřát hodně úspěchů během provádění těchto roferem. Já jsem z Rumunska a byla jsem ministriní pro spravedlnost a vím, co to je taková reforma, jak těžké to je, když e, přecházíte z diktatury do demokracie. Je to opravdu obrovský úkol, ale nesmíte ztrátit čas, musíte reformovat co nejrychleji, protože pokud to bude trvat příliš dlouho, tak potom se dostanete do situace, kdy lidi už toho budou mít dost a tím pádem přijdete o důvěru občanů. To jsem chtěla říct úvodem. Také bych chtěla říci, že nezávislost soudnictví to je právo které má populace, občani a ta, toto soudnictví musí být nezávislé od vlády a nesmí existovat žádná korupce. Soudy prostě se musí držet práva, protože ty státy, které jsou v přechodném období, tak mnoho soudců si mohou dělat, co chtějí a nikdo jim nic neřekne, protože ti soudci to tak pochopili. Nezávislost soudnictví je právo občanů. Toto musí být jasné. Protože problémy se soudci existují v mnoha zemích a toto vnímání musíme změnit. Zároveň bych chtěla dodat, že nebude existovat důvěra v soudnictví v případě, že eh, rozhodnutí, ke kterým se eh, eh, rozhodnutí, která vynese soudce a potom jiný soudce s tím nebude souhlasit, protože nemůžete za stejný eh, trestný čin odsoudit jednu osobu na deset let a jiný za tři roky. My jsme si tím prošli v několika zemích, třeba v Chorvatsku některý soudce řekne, eh, mně nevadí, jaký eh, rozsudek vynesl kolega, protože já jsem nezávislý. Nemůžeme jít do takových extrémů. Musí existovat plán pro normalizaci Eh, právní normy, jurisprudence, eh, protože eh, soudnictví není žádnou loterií. V závislosti na tom, kdo mě bude soudit, tak dostanu mm, takový trest či jiný. To není možné. Samozřejmě mohou existovat odlišné rozsudky, ale ty odlišnosti v rozsudcích musí být eh, správně podloženy. V našich eh, eh, zemích existuje mix římského práva a my v Lucembursku a v Evropě se zakládáme na jurisprudenci. My v Evropě jsme začali s kontinentálním systémem práva, to je římské právo, pokud máte eh, nějaký eh, plán na znormalizování soudnictví, tak bych eh, řekla soudcům, že na, že eh, lidé mají právo na nezávislého soudce. Eh, ohledně toho, co řekl zástupce nevládní organizace, tak vy jste řekl, ve velké míře lid nevěří této reformě protože soudci se navzájem kryjí. Také jste řekl, že e, soudci se brání reformě. Ano, je to tak, to je to, co se stane. To je to, co se stalo v jiných zemích, které si tím prošly. Vytvoření soudní rady, to je myšlenka, která není nová a vrchní rada soudnictví, nebo to je jedno, jak se to bude jmenovat, tak oni rozhodnou, co je správné a co ne. A tady tato uh, rada potom přichází k disciplinárním opatřením, ale v mnoha zemích se soudci navzájem kryjí. Toto je věc, která je podobná v mnoha zemích. Samozřejmě tedy ta neochota uh, vůči změnám lidé nemají rádi změny, nemají rádi, aby se měnili jejich zvyky, eh, jejich eh, přátelé, nechtějí, aby se měnili zákony, protože ta nová legislativa tak to všechno musí naučit a vždycky existuje taková neochota vůči změnám. Ale to, že se navzájem kryjí, to je velmi závažný problém. Vždycky existují řešení, eh, například nová krev, nová míza, protože jinak ty tresty nebudou fungovat a nedosáhneme nezávislosti soudů. There are two more questions. Eh, máme tady ještě dva další dotazy. Eh, prosím, buďte struční. Vy jako první? Já nejsem já jsem, nejsem členkou výboru, já jsem členkou delegace na Ukrajinu a děkuji vám, že jste mi dali slovo. Já vám přeji mnoho úspěchů při reformě soudnictví na Ukrajině. Ale eh, musíme přistupovat velmi seriózně k tomu, co řekl poslední řečník, protože i když tato reforma, která je představena zde na půdě parlamentu, eh, se zdá být eh, úspěšnou a pěknou, tak veřejné mínění eh, v mé zemi o tom není přesvědčené. Lidé nejsou přesvědčeni o tom, že se dosáhne toho hlavního cíle a navíc, že se ho dosáhne rychle. Cíl absolutní nezávislosti soudce, aby byl zcela nezávislý od jakéhokoliv politického vlivu. Opakuji to, co řekl pan Brok, na konci eh, svých eh, slov. Můj přítel Juri Lucenko byl na Majdanu a byl opravdu neuvěřitelný a příkladný v boji za právní, za, eh, právní stát a demokracii. Ale potom když eh, generál Sokin, když eh, tam byl cíl zmínit státního zastupitelství, tak já tam jsme nabili dojmu, že eh, tato funkce byla udělena někomu, ale s nějakými postranními politickými úmysly. A to, co bylo dobré rozhodnutí, tak se potom stalo špatným rozhodnutím. Nakonec to bylo špatné. A ty dopady byly negativní na vnímání, které má veřejnost o reformě a o nezávislosti soudnictví. Proto využívám této příležitosti, abych na vás apelovala, aby autoři reformy na Ukrajině v tomto období a během této nové etapy aby se nedopouštěli chyb z minulosti. protože pokud eh, se budeme snažit přiblížit instituce lidu, tak uděláme dobře. Dnes je jediná, jedinečná příležitost dosáhnout nezávislosti, nezávislosti, na politice. Já jsem se podívala na hodinky a souhlasím s posledním řečníkem. Dosáhlo se pokroku, ale není to definitivně ani přesvědčivé. Děkuji, už máme trochu časový problém. Pokud, otáz, pokud chcete vystoupit, tak prosím otázku. Děkuji mnohokrát za slovo. Ani já nejsem právník, ani nejsem členem tohoto výboru, ale jsem členem delegace takže se mě to týká. Já velmi souhlasím s tím, co říkali předchozí vystupující. <clears throat> Ti, kteří nejsou v tomto panelu, jsou běžní Ukrajinci, taxikáři, majitelé malého obchodu a podobně. Já jsem byl na Ukrajině několikrát, byl jsem tam před, ta, před pár týdny a s lidmi jsem hovořil. A opravdu myslím, že je tady velký problém ve veřejné mínění. Veřejné mínění má pocit, že se otřásl touto revolucí starý systém v základech, ale že ten základ se nerozpadl. Mají pocit, že stejná politická a hospodářská elita tahá za nitky jedním či jiným způsobem. A to je problém. Já vím, že z podstaty věci posilování důvěry je dlouhodobá záležitost. A čas tady není naším přítelem. Ale to neznamená, že bychom neměli v té práci pokračovat. Výsledky dosavadního snažení jsou pozoruhodné, ale bude to trvat. Mám dvě otázky. Za prvé na pana Bilata, který říkal, že většina doporučení byla dodržena, tak by mě, zajímala, by mě zajímalo, jestli některá doporučení nebyla dodržována a zdali to bude problematické, jestli tam jsou nějaká důležitá doporučení, která nebyla naplněna a kterým se bude potřeba ještě věnovat. A druhá otázka je na pana, Petrenku nebo, eh, na pana Petrenko nebo Filatova. Řekli jste, že tedy dojde k reorganizaci nejvyššího soudu, že budete mít a, nové konkurzy, můžou to být, můžou se účastnit soudci, právní akademici No ale kdo vytvoří nějaké testy pro tyto kandidáty? Pozvěte si také třeba mezinárodní pozorovatele, tak aby sledovali a čestnost výběru těchto kandidátů. Děkuji. Využili jsme veškerý čas na diskuse, teď už skoro nemáme čas na odpovědi. To by tak nešlo, takže poprosím vás o stručnost. Nejprve paní Siroid. Odpovím stručně na otázky, které mohu, a potom kolegové. Jsem velice ráda, že se nejvíce odkazovalo k Romanově prezentaci, protože přesně o to šlo. Jsem ráda, že si uvědomujeme, že, to, že situace je taková, jako je, že nemáme dostatečnou důvěru, ale a, máme naději. Teď, co se týče státního zastupitelství, ano, jmenování státního zástupce je stále součástí politického procesu. Vyplývá to z politické nevyzrálosti, protože pořád se ještě u nás nechápe, že pozice státního zástupce, především nejvyššího státního zástupce, je součástí právní procese a nikoli, profese a nikoli politického prostoru. Já si velmi vážím stávajícího nejvyššího státního zástupce, byli jsme spolu v parlamentu a já ho velmi respektuji, ale musíme to změnit a musíme se dostat do chvíle, kdy ten výběr bude čistě profesní. Sjednocení soudní praxe. Krátkodobá, hledáme krátkodobá a dlouhodobá rozhodnutí. To dlouhodobé rozhodnutí bude pochopitelně změna právního vzdělávání. O tom jsme hovořili. Protože pokud lidé nevěří v hlavní zásady práva, no tak je nebudou schopni jasně dodržovat. A to bohužel trvá generaci. Nevím, jak to vypadalo u vás, ale u nás se stále ještě neučí řádně zásady práva. Pořád se učí jenom právní normy. A ty právní normy vám v tom nepomůžou. Teď z krátkodobého hlediska Především se budeme snažit zajistit kvalitní vzdělávání těch, kteří budou vybráni jako soudci nejvyššího soudu. Především co se týče zpracovávání stanovisek a etických standardů. Hovořili jsme o tom i na pracovní úrovni. Kolegové k tomu určitě budou schopni říct více. Děkuji, pan ministr Petrenko. Jenom velice stručně se pokusím odpovědět na pár otázek, které se týkaly nezávislosti soudců, justice a rizik, kterým čelíme. Nezávislost soudců a soudnictví je právem občanů, není právem soudců. Společnost má právo na nezávislé soudy. Povinností soudce je být nezávislým na politické moci, na ministrech, na vládě, na prezidentech, na penězích, na korupci. To je riziko, které se objevuje nejenom na Ukrajině, ale všude. Na Ukrajině vznikla situace, že kvůli staré ústavě byli soudce příliš nezávislí, měli příliš velkou imunitu. Pokud soudce spáchal trestný čin, tak se těžko u nás dostal k soudu. I kdyby třeba někoho zabil na ulici, tak ten postup je strašně složitý. Navíc byli nezávislí legislativně, ale byli závislí na oligarších, na vládě, na politicích, na penězích, na korumpujících osobách. Samozřejmě, že tady máme rizika, ale teď taky máme příležitost. A tím odpovídám na vaši otázku, týkající se o něch konkurzu a reorganizace nejvyššího soudu. My ho nereorganizujeme, my ho v podstatě stavíme od nuly. A to díky novelizaci ústavy a prováděcích zákonů vytváříme nový nejvyšší soud a nové odvolací soudy. Během tří let v podstatě budeme muset vybudovat systém odvolacího soudnictví. Budeme mít veřejné konkurzy na všechny pozice soudců v těchto nových soudech. A poprvé v novodobé historii Ukrajiny se v těchto konkurzech mohou účastnit nejenom soudci. Problém ukrajinského systému byl v tom, že pokud jste chtěl být odvolacím soudcem, tak jste nejprve musel pracovat v místním soudě. A pokud jste chtěl být soudce nejvyššího soudu, tak jste musel pracovat v odvolacím soudu jako soudce. A ten systém byl v podstatě uzavřený, korporátní. A vedlo to ke všem problémům, které máme. Teď jsme tento systém otevřeli. Chceme, aby se konkurzu zúčastnila nová míza, praktikující právníci, lidé ze soukromého sektoru, z právnických fakult, A proto zaručujeme také transparentnost těchto konkurzů. Dnes jsme se setkali s paní komisařkou a já jsem požádal Evropskou unii, aby poskytla odborníky, kteří budou monitorovat tyto konkurzy. Já sám nechci závislé soudce. Během revoluce jsem byl právníkem a byl jsem součástí tohoto procesu. Když jsem se díval na soudce, kteří činili rozsudky u našich rozsudku, tak jsem prostě v jejich očích hledal trochu nezávislosti a důstojnosti a nenašel. Nenašel. Závěrem. Máme tady velkou příležitost tento systém obnovit, tak, abych ten nový systém získal důvěru lidí, ale k tomu musí být nezávislý. Absolutně nezávislý. Děkuji. Měli jste ještě nějaké otázky na pana Filatova? Prosím velmi stručně. Pokusím se o stručnost. Naváží na otázku o nezávislosti, která byla velmi k věci. Hodně jsme hovořili v komisi o rovnováze mezi nezávislostí a odpovědností justice máme za to, že se nám podařilo nastavit dobré ochranné prvky, zabezpečovací prvky do legislativy. Aby justice a soudci pochopili, že nezávislost neznamená beztrestnost, neznamená nedostatek jakékoliv kontroly a odpovědnosti. drželi jsme se standardů Rady Evropy a ve té nejvyšší soudní radě mají většinu soudci, ale jsou tam také advokáti, jsou tam akademičtí právníci a jiní právníci z praxe. A když se podíváme na rozhodovací procedury v tomto orgánu, tak doufáme, že je zajištěna ta rovnováha mezi nezávislostí a odpovědností. Další důležitá otázka se týkala sjednocování judikátní praxe. To byl jeden z cílů, který jsme se stanovili, když jsme se rozhodli vytvořit nový nejvyšší soud. Z jedním z cílů bylo všechny vyšší soudy v podstatě sloučit do jednoho, vytvořit jednotlivé soudní senáty zodpovědné za různé oblasti a potom bychom měli jeden velký senát, který by byl zodpovědný za sjednocování judikátu. Nebo judikátní praxe spíše. Co se týče nedo, nedodržovaných doporučení Benátské komise. Bylo tam pár menších záležitostí, které se týkaly jmenování členů Vysoké justiční rady a jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce. Benátská komise doporučovala dvoutřetinovou většinu hlasů v parlamentu. Když se ale díváme na ukrajinskou realitu, tak by to znamenalo, že budeme mít problém ustanovit tuto radu i jmenovat nejvyššího státního zástupce, protože je těžké najít politický konsensus v tak velké většině. Takže po diskusích s Benátskou komisí jsme se rozhodli, že se nebudeme držet tohoto doporučení a Benátská komise s námi souhlasila. To byly teda dvě doporučení, která jsme, kterých jsme se nedrželi. To druhé se týkalo práva parlamentu hlasovat o nedůvěře nejvyššího státního zástupce. Na jehož základě by byl odvolán. Parlament původně neměl toto právo, protože jsme v něm viděli politický nástroj ovlivňování práce státního zastupitelství. A nechtěli jsme, aby parlament tuto zbraň v rukou měl. My máme za to, že nejvyšší státní zástupce musí být zcela nepolitickou osobou a neměl by být pod takovouto kontrolou parlamentu. Snažili jsme se ale najít konsensus mezi členy parlamentu. Snažili jsme se také, aby eh, ústava byla podpojena a následně se prezident rozhodl, že se tohoto požadavku vzdá, protože by to vyvolalo spory v Evropském parlamentu a hrozilo riziko, že neprojde celá novela v parlamentu, pokud by tam zůstalo toto ustanovení. Takže to bylo to druhé doporučení, kterého jsme se nedrželi. Všechna ostatní doporučení, včetně těch starých, desetiletí starých, jsme reflektovali v tomto návrhu. Pan Bia, prosím. Děkuji mnohokrát. Pan Filatov odpověděl na otázku, kterou já jsem dostal o, tom, o těch doporučeních, s tím, že podrobné informace najdete na stránkách Benátské komise. Děkuji. Pan Kozjakov, krátkou odpověď, prosím. Já bych vás všechny také požádal, abyste navštívili Ukrajinskou komisi, když bude probíhat výběr soudců v rámci toho otevřeného a transparentního výběrového řízení na soudce nejvyššího soudu. Už teď se to děje během hodnocení soudců. Je to totež jako tady. Když já tady vystupuji, tak mě vidíte v televizi, můžete poslouchat. Totež platí pro komisi. Jakákoliv zainteresovaná strana může do náslechové místnosti a může si vyslechnout všechno, co běží v tom hlavním jednacím sále, kde se soudce hodnotí. V této praxi budeme pokračovat ještě důrazněji při výběrovém řízení na soudce nejvyššího soudu. Děkuji. Pan Kujbida. Teď jenom krátká připomínka k tomu nedostatku důvěry. Je to nedůvěra nejenom v soudce, ale také v politick- politiku, v politickou moc. Dva roky po naší revoluci důstojnosti a po předchozích novelách, které to tedy nebyly novelou ústavy, se prokázalo, že ty předchozí kroky jsou neúspěšné. Lidé tedy nevěří budoucím krokům, ale teď my, jako nevládní organizace, které pracují v této oblasti, se snažíme lidem vysvětlit, jaké přínosy to bude mít. K čemu povede tato tedy ústavní reforma a legislativní reforma týkající se justice a postavení soudců. To se jim snažíme vysvětlit. Děkuji. Děkuji. Předtím, než dám slovo paní Hautale, ještě přednese krátkou připomínku vicepředsedkyně našeho parlamentu. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo. Jedna z mých rolí je eh, být mediátorkou v mezinárodních eh, adopcích dětí. Já jsem mezi vás přišla, je, že opravdu vítám příležitost s vámi spolupracovat. My máme některé případy, kdy dochází k adopcím mezi EU a Ukrajinou, kdy dochází také k soudním sporům a e, proto je velmi důležité co nejrychlejší prosazování e, rozsudků e, v těchto případech. To je samozřejmě v největším zájmu dítěte. Takže děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel a samozřejmě budeme pokračovat v korespondenci. Nyní se obracím na paní Hautalu, která předsedá parlamentnímu zhromáždění Euronest. Děkuji, pane předsedo. Mm, předpokládám, že žádný z našich hostů nepřijal eh, proto, abychom eh, je jenom chválili a říkali, že prostě eh, všechno už je úspěšně do, doděláno. Já si přeci jenom dovolím říci, že my opravdu podporujeme vaši práci tak, aby vaše soudnictví bylo skutečně moderní, a e, je skvělé vidět, že jak Evropská komise, tak Evropský parlament, e, nejrůznější výbory a delegace spolupracují na tom, aby vás ve vašem úsilí podpořili. E, vzpomínám si na takovou jednu událost z Finska, kdy se ukázalo, že ne všechny, všechno je takové, jak to na první pohled vypadá. E, protože například jsme měli e-mailovou adresu e, nejvyššího státního zástupce ve Fince, které měla stejný e, konec jako ministerstvo spravedlnosti. A tohleto, tuhleto adresu jsme změnili aby ani takhle na té e-mailové adrese to nevypadalo tak, že tam je třeba nějaká závislost mezi eh, nejvyšším státním zástupcem a ministerstvem spravedlnosti. Hmm. Já bych tedy řekla na základě dnešní diskuse dvě věci. Vy jste vlastně v postsovětském E, vývoji e, došli obrovsky daleko. E, to přeskoumání 8 tisíců soudců, to je neuvěřitelný úkol. Jak už říkala paní Makovej z Rumunska, vůbec není snadné reformovat soudní systém. Takže je potřeba zajistit, že tato reforma probíhá systematicky. Evropská unie se opravdu e, snaží e, dát k dispozici svoji e, nej, maximálně nejlepší expertízu pro vaši podporu. Také je dobré si vždycky vyslechnout to, co, říká, co říkají zástupci občanské společnosti. Jeden z klíčových prvků v případě takovýchto reform, jako je třeba e, Ukrajina, Gruzie nebo Moldavsko, je, že občanská společnost má možnost komentovat, možná také kritiko, kritizovat či předkládat ehm, rady. Já doufám, že také tu kritiku berete jako konstruktivní přispění vašemu úsilí. Všimla jsem si jedné věci – bohužel ratifikace při přistoupení k Mezinárodnímu eh, trestnímu eh, tribunálu eh, vlastně teď byla pozastavena. Nezapomínejme samozřejmě na vojenskou okupaci ze strany Ruska. K porušení mezinárodního trestního práva Tohle jsou věci, které nikdo nezmínil, ale přeci jenom je dobré, aby to tady zaznělo. Evropský parlament i nadále bude spolupracovat s komisí na podpoře vaší práce. Tady eh, jde například také o to, jak třeba náš výbor může eh, pomoci při implementaci eh, dohody o přidružení. Také s vámi budeme spolupracovat na dalších aspektech ekonomické a sociální reformy. Děkuji. Děkuji všem řečníkům prvního panelu. Děkuji vám mnohokrát, že jste mezi nás přišli. A teď si zase přesedneme já požádám pana Lucenka, pana se a pana Šabonina, aby přišli sem za předsednický stůl a budeme mít druhý panel.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 Uh, Vážení kolegové, budeme pokračovat reformou služby eh, státního zastupitelství. Nejprve chci dát slovo eh, svému eh, příteli Jurimu Lucenkovi, který je nejvyšším státním zástupcem na Ukrajině. Pan ministr Petrenko už hovořil, takže se pokusíme ušetřit jeho řečnickou dobu a prosím také všechny ostatní řečníky, aby byli co nejstročnější. Děkuji, já budu hovořit ukrajinsky. Сьогодні вже про це говорилося, але я завжди починаю із. Děkuji. já zahájím svůj projev tím, že řeknu, že Ukrajina je ve válečném stavu. Taková je eh, realita. Ukrajina neboje pouze jednu válku. Máme tedy eh, co dočinění s eh, ruskou agresí, ale kromě toho bojujeme také válku proti systémové korupci a zločinu, což se s námi táhne vlastně už z doby sovětské. kdy vznikla státní mafie, kdy všechny eh, státní instituce eh, eh, pracovaly osobně pro Jankovičovu rodinu, Janukovičovu rodinu. Já s, patřím ke straně, která je největší stranou v ukrajinském parlamentu a změnili jsme tedy mnohé. Zavedli jsme nejpřísnější protikorupční eh, legislativu v Evropě. A také jsme úplně restartovali eh, celý eh, právní systém. Státní zastupitelství na Ukrajině i přes obrovské snahy třech nových státních zastupitelů je v podstatě ještě takovým postsovětským dinosaurem. Například mých 9 metrů čtverečních eh, vězeňské cly, eh, kde jsem, kde jsem byl, byly teď nahrazeny 900 metry Eh, obrovského úřadu, eh, jehož jsem nyní šéfem. Já jsem začal, uvedl svou práci tím, že jsem zrušil imunitu státních zastupitelů, protože v minulosti žádný státní zastupitel nebyl, eh, nikdy se nemusel zodpovídat z, svých činů. Například jeden z nich um, usmrtil uh, někoho v um, dopravní nehodě a vlastně ani za to nebyl popotahován. Regionální zastupitelské orgány, regionální orgány zastupitelství vlastně také zažívají změny. Nyní naším úkolem pro rok 2016 je dosáhnout toho, že obnovíme důvěru my v podstatě tady musíme vyčistit celý systém. To bude vycházet z následující práce. srovnáme deklaraci o integraci, eh, o integritě daného kandidáta také s jeho eh, finančními prohlášeními. A tohle bude překontrolovávat někdo, kdo opravdu, komu opravdu leží na srdci eh, vyčištění Ukrajiny. Také zorganizujeme nová výběrová řízení a ustanovíme eh, nový program, který podporuje USA, generálního inspektora, který by zodpovídal za vyšetřování a operační práce. Pak máme druhý úkol, abychom bojovali proti takzvaným velkým rybám. My je nemůžeme pouze ulovit, musíme také bojovat s, velkými organizacemi těchto velkých ryb. Já už jsem hovořil o státní mafii pana Janukoviče, a my bychom si měli být vědomi toho, že jeho případ je e, opravdu unikátní. On v podstatě vystavil nejvyšší soud takovému tlaku hned od prvního dne ve svém úřadě, že e, si je úplně podrobil. Janukovič také vytvořil příležitosti a možnosti, kdy šlo vlastně o obrovské daňové úniky. My tady hovoříme o všem, co stát vydělal. Vlastně polovina z toho se dostala do jeho, na jeho soukromé účty. to všechno skončilo tak, že se úplně propadl státní rozpočet. Janukovič si vypůjčil eh, od z Kremlinu a samozřejmě cenou za to byla eh, naše svrchovanost. A nakonec Janukovič eh, požádal prezidenta Putina o to, aby přivedl své vojska na eh, Krym. Mým úkolem je tedy, abychom toto Janukovičovi nezapomněli. Ukrajina uvěří nejvyššímu státnímu zástupci až ve chvíli, když eh, to eh, si zaslouží eh, tedy svými, svou prací. My právě před několika dny jsme předložili nový případ. Tam šlo o osobu, která strávila 4,5 roku v, ve vazbě bez eh, jakéhokoliv soudního rozsudku a tohle je jedna z věcí, eh, které se musíme věnovat. Ve vazební věznici takhle prostě lidé mohou tam strávit třeba 10-13 let předtím, než eh, dojde k rozsudku a jejich odsouzení. Také musíme zajistit, že soudnictví je nezávislé a že musí respektovat lidská práva. úkolem pro příští rok. Tady vlastně vidíte úřad eh, generálního inspektora. Tento systém je podobný systému americkému, který nám doporučilo eh, americké ministerstvo spravedlnosti a také implementovali jiné země. Tady zase i tento úřad projde otevřeným výběrovým řízením. A v příštím roce máme eh, plány zavést systémové změny. V úřadě nejvyššího státního zástupce chceme zajistit, že všechna místa jsou obsazena na základě výběrového řízení. budeme mít nové tváře na všech úrovních, takže vznikne nová podniková kultura. Chceme také umožnit sociální mobilitu směrem nahoru. Bylo by nezodpovědné, kdybychom umožnili starému postsovětskému systému, aby takto pokračoval. Prostě pouze nové tváře, které vzejdou z výběrových řízení, z těch otevřených, transparentních výběrových řízení, budou moci zavádět tento systém samozprávy. Za dva roky eh, vyprší eh, pravomoci eh, nejvyššího státního zástupce. Já jsem vlastně hovořil, já jsem vlastně hlasoval proti těmto vyšetřujícím pravomocím svého času v parlamentu. úřad nejvyššího státního zástupce nebude mít vyšetřující pravomoci. Bude pouze mít dohled nad legálností vyšetřování. Chceme zajistit, že oddělíme práci státních zástupců a vyšetřovatelů. A zákon o státním zástupci byl změněn tak, že i já, kdo, eh, který jsem nevystudoval práva, jsem mohl být jmenován. Působil jsem několik let na ministerstvu vnitra a také jsem <laughs> strávil několik let ve vězení jako politický vězeň. Byl jsem uvězněn e, profesionálmi právní, e, tedy právní, byli to právníci, jak Timošinková, tak já jsem byl ve vězení. E, Eh, takže je potřeba mm, změnit eh, tenhle ten takzvaně profesionální přístup. Eh, potřebujeme tedy, aby to udělal někdo, kdo má ale opravdu politickou váhu. Myslí si to prezident i parlament? a to tedy bude možné změnit systém. Vlastně já jsem byl najat e, za účelem toho, abychom přivedli novou krev, nové tváře, abychom umožnili sociální mobilitu, abychom opravdu mohli e, obžalovat kohokoliv, kdo působil e, ve státní správě a udělal jakýkoliv zločin, tak musí být popohnán před soud. Děkuji mnohokrát. Děkuji za ten zajímavý závěr a nyní dostane slovo Kestu Tizlančinskas, eh, šéf poradní mise Evropské unie na Ukrajině. Máte hodně zkušeností jak ze strany ukrajinské, tak ze strany Evropské unie. Držte se prosím deseti minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Dámy a pánové, během posledních let došlo k Ukrajině k zásadnímu posunu. Teprve před týdnem byly schváleny poslední ústavní změny týkající se justice a loni v, červnu, v červenci byl schválen zákon o státním zastupitelství. Došly první, doběhly první kroky. Máme tedy legislativní rámec, Nicméně je potřeba, aby se i veřejnost dívala na státní zastupitelství jako nezávislé, efektivní a odpovědné. Potom byly učiněny kroky, které vedou k větší nezávislosti státního zastupitelství, například tedy znovu, výběro, znovu spuštění výběrových řízení eh, na státní zástupce v Loni. A EOAM a spolu eh, také nevládní organizace dohlížely nad tímto procesem a musím říci, že tam došlo k celkem zásadnímu posunu. Snad kromě posledních jmenování regionálních státních zástupců. Co se týče nezávislosti, nebo kromě nezávislosti, tak také se zabývali otázkou čestnosti a její kontroly. Naše mise podporovala tuto snahu, protože je to také na reformním programu nového generálního prokurátora, takže budeme podporovat i nadále. Za druhé, odpovědnost. Odpovědnost veřejnosti tedy především. Státní zástupci musí být schopni odvodnit svá rozhodnutí v rámci právního státu, měli by být nezávislí ale odpovědní. Viděli jsme tady spuštění určitých trestně právně vyšetřování v případě velkých korupčních kaus, tak uvidíme, jak to dopadne z výsledky těchto vyšetřování. Teď, co se týče efektivity tohoto systému, tak eh, jak jsem říkal, právní základ a rámec se zásadně změnil ale stojí před Ukrajinou ještě velký kus práce. Například zjednodušování řízení a vyšetřování bagatelních trestných činů, jako třeba krádeže v obchodech, to by prostě neměl platit stejný postup jako třeba uh, u ublížení na zdraví nebo u vraždy. Zjednodušení postupu by znamenalo, že vyšetřovatelé z OČTŘ, například uh, národní policie, budou mít více prostoru na to, aby se věnovali závažnějším trestným činům a organizované trestné činnosti, nelegálnímu podnikání, obohacování se podvodům a podobně. Máme za to, že je potřeba dále ještě posílit roli eh, státního zastupitelství. Musí to být organizace, která má opravdu tah na branku, na cíle. Pro účinnost a efektivitu ale musí lépe fungovat spolupráce mezi státním zastupitelstvím a ostatními orgány činnými v trestním řízení. Naše mise teď také pracuje s policií na reformě vyšetřování. Jsme velice rádi, že odsouhlasili, eh, že se do tohoto projektu pustíme. Teď, co se týče policejních vyšetřování. Eh, u nás máme řadu, nebo na Ukrajině máme tedy policii, protikorupční policii, státní bezpečnost, státní bezpečnostní službu a zvláštní vyšetřovací úřad. To jsou všechno orgány činné v trestním řízení a následně státní zastupitelství musí zajistit koordinaci mezi těmito agenturami a institucemi. Byla učiněna řada kroků ke zefektivnění. Další kroky se plánují Nový nejvyšší státní zástupce chce také vytvořit nový elektronický systém řízení případů a naše mise je schopna jim v této oblasti poskytnout podporu. Na konci tohoto vystoupení bych rád uvedl, že jsme připraveni dále podporovat ukrajinské státní zastupitelství v jeho reformách a v dalším rozvoji. A to na všech úrovních. Regionální, centrální i místní tak aby byli opravdu nezávislí, odpovědní, účinní a efektivní. Naše mise spolu s partnery může dosáhnout opravdu mnohého. Můžeme posílit efektivitu a účinnost státního zastupitelství. Protože máme k dispozici příklady osvědčené praxe z 28 členských států. Co se týče posílení nezávislosti a odpovědnosti, tak to je pochopitelně velký úkol, který na sebe bude muset vzít vedení státního zastupitelství. Ale bude to také na jednotlivých státních zástupcích, tak aby vzali tyto hodnoty za své, protože to bude dobré pro celý právní řád. Jak bylo řečeno, tyto reformy se budou provádět dlouho, je to dlouhá cesta, ale Úspěšnost reform vždy závisí na lidech, kteří ji provádějí. Děkuji mnohokrát, pan Lančinska se a nyní dostává slovo pan Vitali Šabunin z akčního, protikorupčního akčního centra. Dobré odpoledne. Já nebudu hovořit ukrajinsky, takže si můžete odpočinout od ukrajinštiny. Především jsem chtěl poděkovat Ukrajin, eh, vašim institucím za to, co proudělili pro naši zemi. Máte silné, někdy tvrdé pozice, a ty nám hodně napomohly. Především jsem chtěl poděkovat panu velvyslanci, jehož hlas byl velmi vlivný. S vaší pomocí, s podporou, mezinárodní podporou jsme v toho na Ukrajině dosáhli mnoho. Dovolte, abych popsal jenom pár věcí. Za prvé jsme otevřeli státní rejstříky zásadním způsobem. Já myslím, že skoro nemáte jinou evropskou zemi, kde najdete více informací o struktuře vlastnictví, jako na Ukrajině. Máme v Evropě první systém skutečných vlastníků a ten jsme vytvořili, ten rejstřík jsme vytvořili a díky vám. Chtěl jsem za tuto podporu poděkovat a taky poděkovat ministru spravedlnosti Petrenkovi. Ukrajina to je nebe investigativní žurnalistiky. Každý se tam může dozvědět o komkoliv všechno, ale o to nejde. Jde o to, že to vedlo k trestně právním kauzám. Máme zvláštní orgán činný v trestním řízení specializovaný na korupci. A poslední rok se v podstatě snaží odvádět svou práci a už dosáhli první výsledku. Během prvního půl roku chytili dvakrát více soudců než celý systém orgánů činných v trestním řízení za poslední dva a půl roky. Lidé, o kterých se myslelo, že jsou nedotknutelní, jsou nyní u soudu třeba šéf eh, volební komise. Nejbližší spolupracovníci bývalého premiéra a eh, prezidenta jsou vyšetřováni. Před pár lety by to prostě bylo absolutně nemyslitelné a není je to reálné. Systém, když tedy říkám systém, tak eh, tím myslím velkou část politické elity na Ukrajině proti nám bojují. Snaží se nám seškrtat fondy, Nechtějí nám dát dostatečné nástroje pro tento tedy zvláštní úřad, jenom abyste věděli, o čem mluvím, tak tento protikorupční úřad nemá právo od poslechu. No a pokud nemáte takové právo, no tak těžko dosáhnout výsledku. Národní policie, která se zabývá bagatelními trestnými činy, nemá právo odposlouchávat a nám nechtějí dát toto právo, protože prostě vědí, že by je to ohrozilo. A potom velkým problémem tohoto systému jsou také soudy. Ukrajinští soudci jsou takový profesionálové, že dokážou vydat rozsudek ještě před soudním projednáním. Pár příkladů. Nejjednodušší vyšetřování. Soudce přijal úplatek. Ty peníze byly označeny a bylo to nafilmováno. Člověk si říká, no to je úplně to nejjednodušší vyšetřování, které by mohlo být. No a tři měsíce potom, co my jsme poslali tuto kauzu k soudu, pořád ještě nezačalo soudní řízení. Soudci si to přehazovali jako horkou bramboru tři měsíce. Byly do toho zapojeny tři soudy, ne soudci. A přesto nikdo nezahánil tento případ. Podívejme se také na vyšší úroveň. Vyšetřovalo, vyšetřoval se největší státní podnik, Oděse a náš úřad prováděl vyšetřování týkalo se to. My jsme získali nějaký formulář od eh, člověka z vedení v tom podniku a soud vydal rozhodnutí, že tento formulář nemůžeme použít. A takových soudních rozhodnutí byla celá řada. My jsme vytvořili tento systém, ale ten nebude fungovat, pokud se nezmění soudy. Já nejsem takový optimista jako ostatní kolegové. Nepovede se nám to za dva, za tři roky. Kvůli postupu, který máme v prováděcím zákoně. I když všechno bude v pořádku, tak eh, ty nové soudce budeme mít za tři roky a ty a u těch největších eh, případů politické korupce prostě nemáme ty tři roky k dispozici. Navíc postup, který byl zapsán do prováděcího zákona, když to řeknu jemně, dává více možností eh, zakládá více možností k tomu, aby zůstaly staré kádry v soudcovských eh, stojících, než aby se tam dali noví. Ty protikorupční případy jsou velice důležité pro politickou elitu a já si myslím, že se to dá vyřešit pouze tím, že se vytvoří nové protikorupční soudy. Tady máme diagram, já to nebudu celé popisovat. Měl by to být tedy zvláštní soud, kde budou soudci jmenováni zvláštním postupem, který my můžeme mít pod kontrolou. Já nevím, jaký obrovský vliv, který mají nevládní organizace na jmenování soudců. Já myslím, že ten vliv tam není žádný. To rozhodnutí a nevládní organizaci může, vzít na vědomí, může být vzato na vědomí, což v reálném životě neznamená vůbec nic. Takže proto bychom chtěli pro tyto politické korupční kauzy zvláštní soudy a zvláštní postup pro jmenování soudců do těchto soudů. Upřímně řečeno, prováděcím zákoně se předpokládá určité ustanovení, že by měl být založen takovýto soud. S tím, že potřebujeme nový zákon pro to, aby mohl být ten soud ustanoven. A to může klidně trvat roky, než bude provedeno toto ustanovení. Takže zase žádáme o pomoc, tak jako jste nám pomohli předtím, abychom překonali politickou rezistenci v rámci Ukrajiny vytvořili alianci na Ukrajině a vybudovali tento soud, protože to bude ta poslední instituce, která umožní, aby nový systém fungoval řádně. Děkuji. I would now like to give the floor to... Nyní dám slovo Monice Makovej, která vystoupí tedy po dobu deseti minut a také bude odkazovat na projevy, které zazněly. Prosím. Eh, děkuji. Já už jsem hovořila o té reformě v Rumunsku. Eh, předtím, než eh, Rumunsko vstoupilo do Evropské unie. a vidím, že situace je stejná. A něco bych vám k tomu chtěla říci. Chtěla bych se s vámi sejít eh, za rok a eh, doufám, že uděláte transpozici alespoň poloviny toho, co jste zde dnes eh, přednesli, protože Eh, přijmout zákony to je jednoduché, ale uvést to do praxe to je druhá věc. Já vám přeji každopádně hodně úspěchů. Prioritou je pročistit soudnictví. Pokud to dokážete, tak soudnictví pročistí všechno ostatní, včetně politické třídy. To by měla být vaše priorita. A zvýšit platy soudců, ano, to je eh, v pořádku, už jste to udělali, ale to nestačí. To neznamená, že nebudou brát úplatky. Doživotní jmenování je věc eh, fantastická, to je záruka pro nezávislost, ale není to záruka pro to, aby nebrali úplatky, aby ne, nebyli skorumpováni. Podívejme se na jiné státy v regionu, ale tam vidíme, že ty úplatky se zvyšují. A když přijdou nové tváře, nové generace, já vám mohu říci, že nové tváře a nové generace chtějí ještě více peněz než ty staré generace. Máme případy mladých soudců, kteří žádají o tisíce eur, 100 tisíc eur, dokonce miliony eur. A dříve ti ostatní, ti dřívější žádali pouze stovky eur, takže to nestačí. Ale tito soudci můžou být odstraněni, i když to nebude eh, v rámci trestně právního řízení, ale trvá to hodně dlouho. Eh, pokud máme promlčení, tak to potom eh, nemůžeme dát eh, k soudu a pokud máme promlčení, které je za rohem, tak vidíme, že ten státní zástupce nepracoval dostatečně rychle. Potřebujeme disciplinární opatření, vyhoštění. Pokud není zdůvodněno nějaké soudní rozhodnutí, tak prostě ten člověk musí být propuštěn to je pro ty skorumpované soudce. To soudnictví je prostě nejdůležitější. Další věc. Boj proti politické korupci. A zde se mi opravdu líbilo to, co vy jste řekl. Vy jste hovořil o tom, že politici zaútočili. Nejdůležitější je pročistit politickou třídu. A boj proti politické korupci, to je to, na čem jsme eh, pracovali, tedy boj proti těm eh, velkým rybám. Ostatní státy na tom byly podobně. Hovořila o tom už Evropská komise. A chtěla bych se vrátit té vaší, tomu vašemu grafu. Vy chcete, aby ta velká zvířata, ty velké ryby se bály. Ti, co jsou kolem Janukoviče. Ale já bych vám řekla, nebojujte eh, proti těm velkým rybám pouze. Eh, musíte dokázat znovu obnovení důvěry. Ale tam, kde je moc a peníze, tak existuje nyní riziko korupce, protože lidé budou důvěřovat soudcům a politikům a těm, kteří jsou dnes u moci, pouze v případě, že budou všichni prošetřeni. Pamatuji si, co se stalo v Rumunsku. Já jsem eh, vytvořila úřad eh, proti korupčního státního zástupce, a máme hodně ministrů, kteří zastávají svoji funkci, bývalí e, premiérové, e, poslanci, soudci, státní zástupci a byli odsouzeni. Já, ten první případ ve vládě, já jsem byla ministriní a on byl prvním e, místopředsedou vlády. A potom ve sdělovacích prostředcích se o tom píše, že Eh, se to eh, vyšetřuje. A potom na eh, setkání kabinetu ministrů on mi řekl, já jsem si myslel, že jdeme proti opozici. Já jsem řekla, ne, nepůjdeme proti nikomu a záleží na důkazech. Kdokoliv, kdo se dopustí trestného činu, včetně členů této vlády, tak musí nést důsledky. To je to, co jsem chtěla říct. A to je úlohou nezávislé justice. A potom teprve se nastolí důvěra. Protože pokud budete pronásledovat pouze opozici, ano, opozice se dopustila trestných činů, ale toto nevede k nastolení důvěry. Tam, kde je moc a kde jsou peníze, riziko korupce je vysoké. Že politici zautočí, když hovoříme o boji proti politické korupci, tak eh, možná to vypadá, že si protiřečíme. My eh, sepisujeme zákony a žádáme politiky, aby je přijali. A oni vědí, že v případě, že tyto zákony budou přijaty, no tak dojde k problémům, že třeba skončí ve vězení, a možná bude, bude zabaven jejich majetek a tak dále. Tohoto dosáhneme pouze v období předstupním, tedy nebo v těch období, kde existuje nátlak zvenku a nátlak ze strany veřejnosti, ale nátlak zvenku. Ano, opravdu, politici útočí, protiútočí. Oni možná přijmou tyto zákony a očekávají, že se to nikdy neuvede do praxe, ale potom to přijde. A oni nikdy nepřestanou ve svých protiútocích. A to jsme byli svědky všude, ve všech zemích, třeba Slovinsko. Potom, co Slovinsko přistoupilo do Evropské unie, tak opozice i eh, vláda, oni se snažili eh, zrušit agenturu pro boj proti korupci a v Rumunsku to tež, ale nedokázali to, protože lidé jsou proti a také se snažili omezit eh, pravomoce, snažili se novelizovat zákon, snažili se dostat z oblasti působnosti zákonu. Prostě oni nikdy neustávají. Oni si e, nemyslí, že by měli přestat být skorumpovaní. Oni prostě přemýšlí nad tím, jak by zastavili ty protikorupční orgány, jak jim dát překážky na cestu. A pokud eh, nemůžou zrušit tyto instituce po osmi letech, v Rumunsku je to obtížné, no tak se snaží změnit zákon. To je to, co dělají nyní. A hovoří o tom, že se jedná o nějaký konflikt zájmu a že konflikt zájmu by neměl být eh, trestán. Proč? Eh, protože samozřejmě tady vidíme tady, že oni prostě proti útočí. Ale odpověď je, že to je možné, ano. A že lidé jako vy, jako vy, jako opozice, vy musíte říci, že ne. Jako já jsem řekla, že ne mému premiérovi pokud někdo řekne, tak je to skoro legrační, když šéfovi řeknete, že ne, protože nejsou zvyklí na to, aby jim někdo řekl, že ne. Řekněte jim, že ne, že to možné není. A e, proč tedy vyšetřujeme tuto osobu, která je z naší strany. Ne, já prostě to vyšetřování nezastavím. Já nebudu o tom nikoho, in, nikoho informovat a potřebujeme takové lidi, protože změny přicházejí od lidí systém, vláda nemůže nic měnit, ale jednotlivci, silní jednotlivci, ti, kteří mají pravdu, tak ti mohou zastavit politickou intervenci a lidé si to všimnou, lidé to vědí. A tak můžou uh, pomoci nezávislým státním profesionálním zástupcům a soudcům. A kde najdeme takovéto lidi? To je druhá věc. Musíte nalézt tyto lidi. Eh, musíte být psychologi, abyste viděli integritu, sílu, eh, upřímnost těchto lidí. Eh, těm, kteří svěříte takovýto post. Děkuji, Moniko. Vidím, že jsou tady dvě, tři žádosti o slovo. Gomez, Marioš, paní Pristajkov a tím uzavírám diskuzi, protože už je pozdě. Čtyři dotazy. Prosím. Prosím stručně ano. Eh, děkuji. Já bych chtěla říci, že se e, připojuji e, k dotazu paní Hautaly. Nevím, proč jste odložili ratifikaci o tři roky. Ratifikaci ECC. Chceme vidět proč. Je to v dohodě Evropská unie Ukrajina a mělo by to být prioritou. Boj za lidská práva. Boj proti agresi a porušování lidských práv, protože Ukrajina je obětí eh, kvůli agresi, kvůli ruskému útoku, ale také to slouží k boji proti korupci. My jsme často byli svědky toho, že porušování lidských práv mají za cíl skrýt korupci, aby lidé neoznamovali korupci. A já chci říci, že e, podporuji pana Šabunina, když hovoří o systému, o té mafii, že protiútočí. To se neděje pouze na Ukrajině, to se děje všude. A na Ukrajině je to ale obzvláště hrozné. Já jsem hlasovala e, pro e, sankce, protože mladí se organizovali a bylo potřeba e, ukázat e, veškeré ty vztahy kolem Janukoviče. A je strašné, když se podíváme na Andreje Portnova, který také zaútočil, protiútočil a podal žalobu na Evropskou unii. A já si myslím, že Evropská unie má velkou odpovědnost, aby podpořila všechny v boji proti korupci a to můžeme udělat mnohými způsoby. Můžeme podpořit občanskou společnost, můžeme podpořit eh, ty, kteří jsou ve vládě a ve státním zastupitelství, kteří, jak řekla Monika, chtějí, aby se věc měnily. Zde v parlamentu jsme přijali usnesení pro získání aktiv. Evropská unie by toto měla podpořit. Arabské jaro posloužilo modelem pro jiné země a Ukrajina to může využít. A my ze v Evropském parlamentu chceme mít eh, výbor, eh, vytvořit výbor, který by prošetřoval Panama Papers, všechny ty daňové ráje. A všichni víme, že korupce ve vaší zemi úzce souvisí s korupcí v Evropské unii. Jedná se o mnoho konkrétních případů a státní zastupitelství skonstatovalo, že byla aktiva eh, v Rusku, na Kypru, v Itálii a další země. Takže to se týká Ukrajiny i nás. A já vám chci říci, řekněte nám, co víte, protože prostřednictvím našeho výboru vyšetřovacího ohledně toho, jakým způsobem se využívá finanční systém jako stroj pro praní špinavých peněz, tak my vám můžeme potom také pomoci. A závěrem. Eh, eh, Jose Ogas, prezident eh, Transparency International, jel na Ukrajinu a nabídnul svou pomoc. Já doufám, že vy, státní zástupče, zástupce pane Lucenko, doufám, že přijmete tuto pomoc protože já si myslím, že Ukrajina jako jiné země by měly využít tuto pomoc. E, děkuji, ano, pan Jaruzelsky. Um, Jen stručně připomínám, že jsme dnes hovořili e, na zahraničním výboru o bezvízovém styku s Ukrajinou. Ukrajina musí úspěšně bojovat s korupcí, aby dosáhla tohoto uskutečnění tohoto eh, liberalizačního plánu pro vízový styk. Já jsem doporučil um, dát Ukrajině co nejdříve bezvízový styk, ale nadále vás vyzýváme k boji proti korupci abychom také podpořili vlastně další protikorupční snahy a proreformní síly na Ukrajině, které toto realizují, navrhujeme následující. Předpokládám, že stanovisko, ze kterého nyní budu číst, přijme zahraniční výbor. Měl by zaveden monitorovací mechanismus, který zajistí, zajistí, že EU má nějaký pákový efekt, když se ukáže, jak se postupuje v oblasti legislativy v boji proti korupci. To znamená, nejde jenom o současnost, ale i o budoucnost. Zvažovaný mm, e, mechanismus e, takzvané záchranné brzdy v případě víz není dostatečný, protože se zaměřuje na migrační rizika. Měl by být dokončen tím, že se tam přidá trvalé naplňování požadavených standardů a kritérií. Ta trvalá implementace a pokrok Ohledně podmínek, které jsou také v, podmínkách IMF, to bude tedy konkrétně sepsáno. aby Ukrajina měla eh, vlastně další pobídky pro eh, boj eh, proti korupci. Děkuji Jackovi, že takto propojil tyto dvě diskuse. Další řečník. Děkuji, děkuji také všem panelistům za velmi zajímavé věci, které zde řekli. A také děkuji za rumunský příklad. Hmm. Já se zabývám těmito věcmi už několik let. Eh, Jsem z Flander, tedy ze západní části Evropy, ale velmi podporuji eh, Ukrajinu. Eh, justiční reforma je obrovsky důležitým krokem pro vytvoření soudního systému, který by byl férový, efektivní, respektoval by lidská práva, základní svobody a který by také bojoval proti eh, kriminalitě, nebyl by skorumpovaný a zodpovídal by se jak na institucionální, tak osobní úrovni. A zejména tedy by mu lidé důvěřovali. Pan Sabonin už eh, řekl něco, co jsem si uvědomil eh, během své návštěvy na Ukrajině před několika týdny. že řada lidí má dojem, že ten starý systém se nechce vzdát boje. Že jste tím systémem jaksi zatřásli, ale ještě jste jej nezlomili. To je tedy takový dojem, který jsem měl i já. A čas není eh, vaším spojencem, s tím s vámi souhlasím. A politické elity tedy bojují zpět, abychom tedy znovu obnovili důvěru, tak očekáváme politiky, že budou tlačit vlastně na ty reformy, že naopak eh, přitlačí, abychom zabránili novému Majdánu. Namísto toho, abychom tedy vlastně přidali na plyn, ale zároveň zatáhneme za tu eh, ruční brzdu, tak eh, Můžete mi vysvětlit eh, ty politické elity, co je zatím, odkud přichází tlak? Otevřeně nám řekněte, odkud přichází ten tlak, čí zájmy jsou tak důležité, že k tomu dochází. A pak ještě jedna úplně um, přímá otázka na pana Lucenka. Podle mých informací místní státní zástupce Eh, si vydělá asi 5 tisíc driven eh, za měsíc. To je asi 180 euro měsíčně. Můžete to potvrdit, že takové to jsou platy místních státních zástupců? A pokud chcete zabránit korupci v budoucnu, jak toho chcete dosáhnout, když státní zástupce musí vyžít z takto nízkého platu? Vždyť víme, že kořeny korupce jsou právě velmi často v nedostatečných platech státních zaměstnanců. Jenom si chci ověřit tedy, že tato informace je eh, pravdivá a opravdu doufám, že další fáze reformy budou efektivní. Děkuji. Poslední otázka a potom dostanou slovo ostatní. Děkuji. Já jsem z eh, Grémia pro Ukrajinu zde v Bruselu. Chci především přivítat velmi uspořádání této akce, ve které tolik vysoce zastoupených představitelů Ukrajiny eh, podává zprávu o této složité reformě v evropských orgánech. My jako odborníci jsme ochotní s vámi spolupracovat na úspěchu těchto reform. A tady by se chtěla znova připojit k ostatním, kteří kladli otázky eh, k tomu, co bylo řečeno o tlaku starého systému. A chtěla bych se zeptat pana Petrenka a Lucenka, jaké mají osobně zkušenosti s eh, tím, jak se ten starý systém brání a jak se zase vy, vy můžete bránit tomuto tlaku. Pan Petrenko už je ve funkci nějakou dobu. Pane Lucenko, jak chcete bojovat zpátky proti tomuto bránícímu se systému? Děkuji. Nejprve požádám pana ministra, aby odpověděl na dvě minuty, potom pan Lucenko, pan Lančinska z Šabunin a potom já uzavřu, protože tlumočnice nás opustí za deset minut, takže se musíme držet těch dvou minut. Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji za vaše otázky. Politická vůle a osobní postoj je nejlepším receptem proti starému systému. Já jsem eh, pracoval dva roky na ministerstvu spravedlnosti, což bylo opravdu nejby, nejbyrokratičtější ministerstvo minulé a, eh, vlády. Například registrační systém, to bylo strašně skorumpované. A když jste ministr, tak buď to neuděláte nic, anebo změníte všechno. Za dva roky jsme dvakrát propouštili, Za prvé, když já jsem začínal, tak jsme propustili 27 tisíc lidí, kteří pracovali v tom systému, teď je to 12 tisíc lidí. Zlikvidovali jsme veškeré skorumpované odděleni, decentralizovali jsme různé funkce, předali jsme různé funkce místní samozprávě a soukromým notářům. Potom jsme otevřeli všechny rejstříky, máme slušnou protikorupční legislativu, skoro jednu z nejlepších v Evropě. Teď, co se týče problému se soudnictvím, tak mým osobním cílem je dokončit tuto reformu. Soudci jsou nezávislí, ale mají stejné problémy jako všude jinde, tedy ve státním zastupitelství nebo na policii. Teď máme možnost osobně nebo personálně obměnit většinu soudního systému. Je to jedinečná příležitost. A to právě těmi veřejnými výběrovými řízeními nebo aktivním zapojením nevládních organizací a podobně. Nebo zárukou nezávislosti lidí, kteří vstoupí do nového systému s normálním platem. S tím, že tito noví soudci musí vědět, že prostě nezávislost je jejich povinnost. A že pokud vezmou úplatek, tak jako každý jiný ukrajinský občan půjdou do vězení. Že to není žádná zvláštní kasta. A myslím, že se nám to podaří. Starý systém vysílá signál, že se nechce změnit, ale to, to je minulost. Prostě vytváříme nový systém a uděláme to. Děkuji. Pan Lucenko, prosím. Já jsem chtěl především poděkovat za vaše otázky. A paní Makovej a jsem chtěl jenom říci, že já jsem také v té prezentaci hovořil o mafiánském státu Janukoviče. Často se říká, že nestačí jenom prostě uh, lovit Janukoviče. Ta opozice právě jde z jeho kruhu. Kdybych měl nějakou černou listinu, tak by byl, tedy lidi, kteří s ní spolupracovali, tak by byl obrovský. Řekněme, že jeden hlas poslance stojí 3 miliony nebo 6 milionů, to je celkem jedno. Žádný systém v naší zemi nebude fungovat pořádně, pokud se nezbavíme Janukovičova systému. Všichni jinak budou mít pocit, že je situace přesně tak jako v minulosti. Je to jako kdybyste jenom nacukrovali nějaký starý, nebo natřeli na bílo jenom eh, nějaký starý kus nábytku. ten starý systém pořád existuje, ta stará uh, garnitura pořád existuje, není tak zorganizovaná možná, ale jsou tam pořád stejní lidé. Zrovna minulý týden se objevil další případ. Někteří z nich utekli do Moskvy, jiní zůstali na Ukrajině, a pořád kradou a posílají ty peníze do Německa. Ten Janukovi, Janukovičův systém není oddělen od stávající politiky a hospodářské garnitury. Státní zastupitelství prostě bude muset řešit i staré případy. ty nové případy bude řešit to nové protikorupční akční centrum, které se jmenuje NABU na Ukrajině. A teď, eh, jak budeme bojovat? No, to má jenom jedinou odpověď, beze strachu. Už jsem přežil dva Majdany, přežil jsem vězení, přežil jsem válku, a vím, že prostě stačí, když se člověk nebojí, udělá to, co je potřeba udělat. A bude úspěšný. Budu poskytovat informace o zločineckých spolčeních a nebudu eh, šetřit starou vládu. Jenom velice stručně. Já mám pocit, že Ukrajinci mají před sebou tři výzvy. Za prvé, provádění starých rozhodnutí ukrajinské vlády a akčního plánu, který už byl schválen. Justiční reforma. Za druhé je potřeba se ve vyšetřování soustředit na výsledky. a aby vyšetřované kauzy byly předávány k soudu. Veřejnost na to čeká. Například. Další problém je čas. Ukrajinská veřejnost už nemá trpělivost. Prosím, pan Čelmoň, jenom stručně. nevidí, neexistuje politická logika pro to, nebo stojící za tím, jak se starý režim staví proti boji proti korupci. Je to i v podstatě proti zákonu přežití se držet opozice proti této reformě. Prostě válka, lidi už nechtějí čekat. Nehledejte zatím politickou logiku, nenalejte ji. Tam je to spíše ekonomická logika, možná korupční logika, ale ne politická. A je proto ještě další důkaz. Řada věcí se dá udělat bez vyšetření. Řekněme, že nějaký korupč, skorumpovaný a, soudce nejvyššího soudu anebo volební komise, zrovna o tom hovořil třeba pan Lucenko, to jsou všechno lidi, kteří se dají změnit politickými nástroji. Ti se, dají všichni, ti se dali všichni vyměnit třeba prezidentem nebo parlamentem, takže Není, nemusíme čekat na vyšetřování, aby museli rezignovat. Nejprve ať rezignují, pak ať se vyšetří a potom půjdou do vězení. V každé jiné zemi by to tak šlo, ale žádná politická logika v tom, že tam ti lidé stále na těch místech sedí, není. Paní Makové, prosím, jednu minutu. Děkuji. Po bouzlivých vystoupeních já jsem eh, chtěla jenom vyjasnit jednu věc, kterou jsem říkala. Ano, my jsme všichni přesvědčeni, že Janukovič a jeho systém a veškerá ta mafie, jak tomu říkáte jakoli, páchala zločiny. To je v pořádku. Na základě důkazů musí jít k soudu. Pak může být zabaven majetek a podobně. Ale paralelně, pokud je spáchan trestný čin někým v nové vládě anebo v novém parlamentu, tak ti také musí být vyšetřováni. Spravedlnost je slepá. Vychází z důkazů. To je věc, kterou jsem chtěla říci. Hovořili jste o eliminaci korupce. To v žádné zemi úplně nejde, korupci jde snížit. A navýšit platy, ano, já jsem říkal, že to je nutné, aby ti lidé prostě mohli slušně žít, pokud eh, mají veřejnou pozici, ale to samo korupci a nijak eh, nezastaví. Já jsem byla ministriní spravedlnosti v roce 2005 a můj plat byl 500 euro. Víte, být skorumpovaný nebo ne, integrita to je prostě něco, co máte nebo nemáte. A pokud jste v pozici moci a nejsou pro vás vaš, váš plat dostatečný, tak prosím odejděte do soukromého sektoru. Vyděláte tam peníze korupce to není jenom o malém platě. Odpověď je, pokud si nemůžete pomoci a chcete brát úplatky, tak eh, jděte jinam. Ano, musí zvýšit plat, ale eh, o to jenom nejde. A poslední věta, kterou chci říci, je, že